Ja, Kolleginnen, Kollegen, wir können beginnen, wenn Sie Vážení kolegové, můžeme začít, jestli souhlasíte. Někteří již dorazili, především hosté. A všechny zde vítám dnes na schůzi. Pořad jednání jste dostali. Pokud si nepřejete žádné změny, žádné žádosti o změny jsem neobdržel ani sám eh, to nějak měnit nechci, máme dostatek času, takže můžeme řádně diskutovat. Eh, nejsou ani eh, řád, žádná mimořádná sdělení. A zápisy ze schůzí, k těm jsme také nedostali žádné připomínky, takže mohou být považovány za schváleny. A dostáváme se k bodu 4, energetická účinnost, rušení směrnic 2048 a 2632 ES. A pod tímto bodem eh, budeme hovořit o otázkách, které jsme položili komisi v rámci hodnocení dopadu. Máme zde pana Všinota Hercna. Eh, vítám ho. A přišel, aby nám tyto otázky osvětlil, případně aby zodpověděl doplňující otázky. A v druhém bloku budeme hovořit s některými odborníky o daných otázkách. Pokud souhlasíte, kolegové, kolegyně, nejdříve bych předal panu Krocenovi slovo, tak aby na úvod řekl několik poznámek a poté dostanou kolegové příležitost klást otázky. Souhlasíte, nikdo není proti, takže budeme takto postupovat. Máte slovo. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Myslím, že nestojí za to se vracet k těm otázkám. Pokud hovoříme o hodnocení dopadu, mohlo by stát za to eh, zhodnotit dané hodnocení. V rámci hodnocení dopadu jsme se zabývali celou řadou opatření. Jejich cílem bylo uzavřít mezery mezi tím, kam se nyní ubíráme a co je potřeba pro to, abychom dosáhli té 20% energetické účinnosti. Na základě těchto kritérií jsme identifikovali balíček opatření, která jsou um, obsažená eh, v dané směrnici o energetické účinnosti. A daná opatření nás eh, za prvé by měla dostat k tomu cíli 20%, Eh, za druhé z hospodářského hlediska budou jasně pozitivní, to znamená, že povedou eh, k čistému nárůstu eh, zaměstnanosti. Odhaduje se to na 400 tisíc ehm, pracovních míst a 34 miliard eur do roku 2020. Jde nám o to, abychom redukovali objem dovážené energie v důsledku energetické účinnosti. A za třetí, v kombinaci, v kombinaci s cílem, s dalšími cíly, nejenom s energetickou účinností, by se nám mělo podařit snížit emise CO2. Snižování emisí CO2 je jedním z dalších cílů. Nicméně nemáme jasný eh, závěr týkající se toho, jaký to bude mít dopad na cenu CO2. Myslím, že to je pro tuto chvíli z mé strany všechno a těším se na vaše otázky, rád na ně odpovím. Mnohokrát děkujeme. A to byl tedy úvod pro náš rozhovor. A nyní bych eh, chtěl požádat kolegy, aby položili otázky, pokud nějaké doplňující otázky mají. Kolega Pieper. Kolega Pieper. Budu mít později příležitost ještě se dostat na řadu. Já myslím, že zde nyní se nehlásí tolik eh, lidí najednou, takže můžete položit otázku nyní. Děkuji, pane předsedo. Já se eh, ptám eh, také proto, že ne, na všechno bylo zodpověz, odpovězeno ze strany komise. Nicméně děkuji, že jste jako komise odpověděli tak rychle na naše otázky. Nicméně je třeba položit ještě některé doplňující otázky. Já bych chtěla začít zásadní věcí. Víme, že Rada se vyhýbá tomu stanovit závazný cíl energetických úspor. Proto jsme radu požádali, zdá by nebylo rozumnější, aby Evropská komise upřesnila svoji definici energetické účinnosti a my jsme se snažili také svým dílem přispět. A to tak, že jsme za přijatelný nevyhlásili jenom ten um, absolutní eh, cíl úspor, který byl stanoven, ale snažili jsme se navrhnout cestu, jak je možné prostřednictvím vyšší produktivity dostat se na 104 tun na milion. To by mohla být také určitá cesta mít takovýto relativní energetický cíl pro energetickou účinnost. Z celé řady stran nyní přichází kritika a my jsme ještě nedostali odpověď ani ze strany komise. Formulovali jsme to jako jednu z našich otázek s tímto relativním cílem bychom nyní argumentovali ve prospěch průmyslu. A nedojde k žádnému zvýhodňování někoho ve chvíli, kdy řekneme, nechceme jenom absolutní cíl, ale chceme také ten relativní cíl energetické účinnosti. Nicméně nikdo doposud nebyl schopen mi vysvětlit, možná by mi to mohli vysvětlit i kolegové, kteří nás kritizují, ale komise to také stále ještě nevysvětlila, proč se snažíme vyhnout tomu relativnímu cíli. A proč něco takového nechceme? Jsou některé další otázky, anebo si vyslechneme nejdříve odpověď na tuto otázku? Další otázky nejsou, takže máte odpověď. Máte možnost odpovědět. Děkuji, pane Pípre. V hodnocení dopadu hodnotíme způsoby, jak dosáhnout toho, co chápeme jako cíl 20 energetické účinnosti, tak jak ho definovala v roce 2007 Evropská rada. Je to definováno jako ušetření 20 energetické spotřeby v EU. A to je důvod, proč ta otázka, kam směřujeme, není něco, co jsme v rámci hodnocení dopadů řešili, protože jsme měli pocit, že to je jasné. Chápu, že ta otázka, zda cíl by měl být vyjádřen eh, jinak eh, z hlediska náročnosti, ehm, ano, to je relevantní a předpokládám, že to bude předmětem diskuze s odborníky po této části diskuse. Já eh, bych řekl, že návrh komise je návrh komise. Tímto způsobem to tam vyjádřeno není. My jsme zde formální rozhodnutí nějak neměnili. Nicméně, jak se bude politická diskuse rozvíjet, samozřejmě se budeme snažit přispět ke konstruktivnímu řešení a budeme se zabývat myšlenkami, které je možné dále rozvednout, pokud jde o náročnost. Ale v současné době to v pozici komise není. Bitte, Markus Pípa. Markus Pípa. Nyní jste se té otázce ale trochu vyhnul. Proč relativní cíl nevede eh, k tomu eh, cíli 368 milionů tun? Máte Eh, k tomu nějaká čísla, proč, když se přiblížíme k tomu relativnímu cíli, se nakonec nedostaneme k těm 368 milionům tun. Kam se dostanete s relativním cílem, závisí na dvou věcech. První věc je, na jaké úrovni stanovíte takovýto cíl, a druhá věc je, na jaké úrovni nakonec bude energetická spotřeba a HDP. Takže není možné automaticky říci, eh, jakou energetickou spotřebu bude znamenat relativní cíl, protože to závisí jak na tom, jak tento cíl bude vysoký, tak na HDP. Paní Hol? Bylo by možné říci, že jinými slovy, návrh komise je takový, eh, jaký je, protože jeho cílem je eh, snížení o 20 A cíl týkající se energetické náročnosti by nutně nedosáhl tohoto cíle. A to je důvod, proč energetická náročnost není zmíněna v návrhu komise. Já nevnímám tuto diskuzi jako diskuzi o hodnocení dopadu. cílem návrhu komise je um, zanalizovat to, jak se tedy dostat k cíli 20 eh, A Tento cíl 20 je vyjádřen energetickými úsporami. Eh, a eh, tyto energetické úspory jsou znamenají určité číslo a my jsme se snažili nalézt cesty, jak tohoto čísla dosáhnout. Nějaké další otázky, Kloturms? Samozřejmě bych mohl doplnit některé otázky týkající se hodnocení dopadu. Ale moje otázka míří také na pana Pípra a na další, nevím, kdo další předložil tyto četné otázky. Pokud nepřijdete s novými otázkami v reakci na odpovědi komise, můžeme předpokládat, že proběhla diskuze, byly položeny otázky, bylo na ně odpovězeno. A Dostali jsme předloženy některé návrhy. Většina těchto návrhů by měla vést eh, k hospodářskému růstu a k vytváření pracovních míst v Evropě. To je něco, co většina z nás podporuje v tomto výboru. A můžeme to tedy vnímat jako eh, široký základ pro naše diskusy? Tak, eh, tak na tuto otázku se eh, nedá eh, odpovědět ze strany komise, to uvidíme, na tom se musí vyjádřit tazatelé. Ale já sám bych tomu řekl, že pro mě to v žádném případě není uspokojivé. Myslím, že tam zbývá otázek, které jsou nezodpovězeny v daleko větším počtu než ty, které zodpovězeny byly. Paní kolegyně Ford. Děkuji. Eh, k věci. A já tady z toho vybírám čísla. Komise mm, mě třeba pomohla tím, že poskytla určitá čísla, která jsou eh, v úvodních bodech. A jestliže nás zajímá energetická náročnost průmyslu, versus spotřeba, respektive úspory spotřeby energie jinde, pak eh, ta eh, neindustriální část těch 368 milion tun, to je 269, tak jednoduchým počtem, když to porovnám, tak to jsou zhruba tři čtvrtiny eh, tři čtvrtiny energie má neprůmyslové využití. Čili je, je to tak, ano, vím, že komise překlivuje. Takže tři čtvrtiny toho, o čem se bavíme, eh, je zdrojem úspor, zatímco ta energetická náročnost, tak to se týká průmyslu a to je ta menší část. Takže to e, řešení není úplně přesně e, stejné, ale máme prostě jedno řešení pro ty tři čtvrtiny a potom druhé pro e, ten tu menší část. Přičemž tedy tam může být nějaký růst, ale energeticky účinnější. Takže Eh, jestli by komise tedy mohla potvrdit, že tedy ta čísla, která tady mám a která jsem tady zmiňovala, takže jsou správná, že tedy z ní můžeme vycházet v další debatě. Prosím o odpověď. Já se omlouvám, ale já jsem ten váš text zatím nečetl, ale určitě ta čísla, která jste tady jmenovala, tak to eh, ano, ty, ty známe skutečně zhruba těch 73%, není to 75, nejsou tři čtvrtiny, to 73% pochází z mimo průmyslové oblasti. Pan Hene. Pane předsedo, vážení kolegové, Mám tu takový, takovou velkou pochybnost s velkým otazníkem. Jak můžeme stanovit hospodářské cíle, aniž bychom zodpověděli, jak vlastně tedy reagovat na ty vyjádřené potřeby. Byly to navržené různé scénáře. A my si tedy můžeme samozřejmě něco představit, takže představme si, že moudrá Evropa se rozhodne rychlejším způsobem rozvíjet průmysl a představme si tedy, že velice moudře, aby uspořila v té problematice CO2, tak bude navyšovat investice do železnic, aby tedy zboží bylo přepravováno eh, prostřednictvím železnic a to přes celou Evropu. A představme si, že Evropské obyvatelstvo bude narůstat takovým tempem, jako je tomu nyní. A pak tedy nastane otázka, když budeme chtít spořit, tedy je Evropa vůbec schopna vyprodukovat tolik energie, kolik potřebuje? Tak eh, já, já eh, nevím, jestli to je otázka, která se týká přímo toho posouzení dopadů, takže raději ne. Bez mikrofonu, bohužel. Já, Claude Thomas hatte mich. Claude eh, Thomas eh, se na mě obrátil eh, přímo. A já tedy bych chtěl jenom upozornit, že já jsem zatím hovořil pouze o první otázce, já jich mám ještě více. Já bych se chtěl dostat k otázce číslo čtyři, což je společná metoda měření. Zde se píše, že v návrhu se neobjevuje žádný eh, návrh na eh, společnou metodiku měření, poněvadž to není nutné. Ale já bych tedy chtěl zdůraznit studii Fraunhofer institutu a sice když ve čtyřech zemích Dánsku, Itálii, Belgii a Francii by se vyměnily ledničky, pak v každé z této zemi by výsledky této úspory byly úplně jiné. Počítá komise s tím, že v každé zemi eh, je měření prováděno jinak? Takže. Děkuji, pane předsedo, pane Pípere. Eh, v naší odpovědi na otázku číslo čtyři eh, říkáme, že nenavrhujeme použití velmi složité metody měření, kterou jsme se snažili eh, vypracovat podle směrnice o energetických službách a my tedy chceme nyní nějaký jednodušší přístup. A problém je v tom, že mezi eh, členskými zeměmi nedošlo ke konsenzu, jakým způsobem k tomu přistoupit. Pokud se týče eh, té studie Fraunhofer Institute, já znám pouze eh, závěry, ale ty závěry, o kterých hovoříte, jsou naprosto jasné, pokud se týče tedy energetických plánů a tak dále, tak tam se skutečně Eh, používá stejné eh, měřítko eh, těch přínosů. My tedy nechceme harmonizovanou celoevropskou metodu počítání, ale v příloze 5 říkáme, že jsou určité základní společné metody měření a že jestliže členská země se rozhodne používat jinou metodu, tak eh, eh, musí to známit komisi a komise přeskoumá, zda má tato metoda stejné ambice, jako jsou ambice této směrnice. Panu předsedovi zřejmě nefunguje mikrofon. Klapt jetzt? Ano, teď už to slyšíme, teď zase ne. Ano. Tak já to zkusím říct ještě jednou, říká pan předseda. Tak eh, eh, já to řeknu ještě jednou. Otázka 36. Eh, to je, tam je určitý obecný potenciál pro úspory. Když používám tady to, to těch 368 milionů tun, tak já tady k tomu chci říct několik příkladů. V posouzení dopadu k energetické účinnosti 2011 se říká, že ty dosavadní 11 opatření k ekodesignu, eh, to je redukce o 3,5 eh, milionu do roku 2020. Potom tedy existují ještě další opatření, také u ekodesignu. Tam jsme eh, to rozšířili také na energeticky významné produkty. U posouzení dopadu eh, k eh, celkové energetické účinnosti budov komise ten kdysi řekla, že zdejší opatření to je 96 milionů tun eh, v roce 2000, tedy úspory do roku 2020. Takže to je dohromady už 97. Takže a podle konzervativního Mm, odhadu KVK eh, by to bylo dalších eh, nějakých 117 milionů tun, takže 170 nebo 117 nebo více by to mělo být. Takže nemáme tady eh, nebezpečí, že bychom mohli uspořit víc, než si přejeme, tedy bylo by to pěkné, ale já tedy nerozumím těm počtům. Prostě z různých zdrojů tady máme různá čísla, až to sečteme, tak je to najednou více, než s čím tady počítáme. Kromě toho v otázce 36 se eh, vysvětluje, eh, jak eh, další tedy se může rozšiřovat tady to KVK, čili jakým, jakým způsobem tedy může mohou, může tedy být ten obchod s emisemi, jaký může mít vliv na nukleární energetiku pan Cen eh, odpověděl. Tak eh, já myslím, že ten eh, přínos programu Ecodesign tím, že by se také rozšířila tato směrnice o další projekty, další produkty, které jsou energeticky významné, tak toto máme posouzeno v tom, Eh, základním odhadu, že tedy pokud bychom nepo, nepodnikali další kroky, tak eh, dosáhneme úspory kolem 10%. Ovšem je s tím velká potíž a sice eh, s každým takovým posouzením dopadu energetických opatření je v tom, že ta opatření se navzájem přesahují a podporují, ale nedá, není možné je přímo sčítat. Takže třeba eh, u budov bychom eh, chtěli používat lepší eh, kotle, osvětlení a klimatizaci. A zároveň tady máme směrnici o ekodesignu a tam se opět tedy eliminují ty energeticky nejhorší technické prvky v budovách. A proto tedy máme vlastně dvě různá opatření, která se navzájem doplňují a to znamená, že ten jejich účinek nelze prostě jednoduše sčítat. Takže my jsme eh, ty, kteří pracovali na těch modelech, eh, instruovali tak, aby se snažili nepřehánět dopady těchto opatření. Takže hm, tak nějak to je. Navrhovaná opatření v této směrnici, jako je třeba hm, povinná účinnost energetická, tak to by potom vedlo k dalším ještě e, zlepšením, dalším incentivám. Pokud se týče Eh, kogenerace tepla a elektřiny. Eh, tak tam se také bere v úvahu energetická produkce z těchto kogenerací, ale ne produkce tepla. Eh, čili to znamená, že je tam nedostatečná incentiva v rámci toho systému obchodování s emisemi takže tam skutečně ten systém si ne zcela eh, ano, ne, ne, ne, zcela, ne zcela tedy eh, bere v úvahu eh, tu kogeneraci. Chci říci, říci něco k financování z, finan, z strukturálních fondů. Mnoha opatření pro zlepšení energetické účinnosti, zejména v veřejném sektoru, by mohly být nebo měly snad být po roce 14 eh, financovány ze strukturálních fondů. Tady je třeba vzít úvahu také to, že v těch eh, regionech, které jsou relativně eh, bohatší, by tam mělo být spolufinancování alespoň 40 a zde eh, tyto strukturální prostředky eh, si vlastně konkurují s budováním širokopásmového připojení, moderních technologií, bioanalytice a tak dále. Já nevím, prostě k různým těm technologickým eh, záležitostem, které by třeba některé regiony chtěly podporovat. Já bych se chtěl zeptat, eh, jak, s jakou jistotou je možno počítat s těmito prostředky? Jak jistě víte, že regiony právě takto budou stanovovat eh, své eh, priority, nebo budou nějakým způsobem zákonně nuceny. Čili ptám se, jestli tedy neomezujete pole působnosti regionu, když tedy navrhujete těch 20%. To je jedna otázka. Ještě mám druhou. Já jsem eh, právě eh, narážel na vaši odpověď na otázku 7 a nyní k otázce 12. My jsme znesli dotaz zda ta 1,5 úspor eh, ve všech členských zemích je stejná, aby stejná při dosahování toho 20% cíle. Ptám se, zda to má nějaký důvod. Jak to chápu já, výchozí podmínky členských zemí jsou velmi rozmanité a my jsme se tady ptali, proč eh, přistupujete paušálně ke všem členským zemím. Tak prosím o odpověď. Děkuji vám otázce strukturálních fondů. To je samozřejmě jiná debata, ale odpověď je, že návrh komise je takový, že zhruba 17 miliard eur z multistrukturálních, tedy pardon, ze strukturálních fondů pro více letý Eh, rámec na leta 14 až 20 by měla být skutečně vyhrazena právě pro energetická opatření. To je náš návrh, ovšem samozřejmě se k tomu budou vysovat kolegislátoři. A k tomu číslu 1,5%. Mělo by být jasné, že návrh komise vychází z toho, že indikativní eh, cíle si členské země eh, stanovují eh, dobrovolně. A předpokládáme, že členské země přitom berou úvahu to, jaký potenciál je ještě nevyužitý a co, jaký přínos to může mít. Tak z tohoto důvodu je to tak. A my v tomto rámci navrhujeme konstantní prvek 1,5 dosažení eh, úspor u spotřebitelů energie eh, prostřednictvím dodavatelů energie. Ukazuje se, že toto je, eh, toto má velký potenciál Eh, to znamená, že třeba v Dánsku je možné eh, toto dosáhnout. Eh, to, že by někdo už předem dosáhl určitých výsledků, tak to neznamená, že by už dál tam pokračovat, ale je zde určitá korelace mezi úsporami dosaženými v raném stádiu a úsporami dosaženými v pozdějším stádiu. Děkuji. Já mám ještě jednu otázku eh, k té atomové energii. Takže eh, ta otázka zní takto. Komise eh, prováděla analýzu přínosu a nákladu v různých místech a došlo se vždycky k pozitivním výsledkům. Třeba je tam jako příklad Barcelony. A e, mě by zajímalo, e, zda tam byly také, e, byla velká města nebo malá města, poněvadž tam by to skutečně mohlo vést ne, mohlo vést k opravdu velkým rozdíl, rozdílům, čili skutečně Barcelona, kde to bylo ještě tedy takto vyzkoušeno, věřeno. Děkuji tak eh, určitě eh, kogenerace jako funguje úspěšně daleko eh, v menších městech než je Barcelona, ale to, když jsme vlastně u té otázky 45, já tady bohužel nemám žádné detaily, takže když tak vám to můžeme dodat písemně, tedy kterých měst konkrétně se to týká. Já se ptám jenom proto, že vy jste tady řekli, že jste to zkoumali v naprosto rozdílných městech a eh, samozřejmě tedy, pokud tomu tak bylo, tak musí se samozřejmě vědět, která města to jsou. Jedno město samotné eh, je sice zajímavé, zvlášť, že krásné, že ale eh, z více měst tam to více řekne. Pokud se týče inteligentní měřiče, tady se také hovoří o potenciálu Eh, tady jde o to, aby eh, vlastně všechny měřiče byly nakonec inteligentní. To je eh, mě by tedy zajímalo, jaký, jaké by to bylo, kdyby třeba bylo to pokrytí těmi inteligentními měřiči jenom 50 nebo 70 jestliže, a, jestli by to mělo třeba větší efektu větší spotřebitu a tak dále. A pak tady máme ještě další otázku. Eh, je tady opačný názor, že tedy tyto internetní měřiče se vyplatí jenom nějakým 30-40% domácnosti, čili v podstatě, že se to nevyplatí tím pádem. Čili mě by zajímalo, jestli to tak skutečně je. A eh, jestli to tak skutečně je, tak jestli komise to tady bude chtít nějakým způsobem zospodárnit nějakými opatřeními. Východiskem pro tuto odpověď je opravdu eh, legislativa o interním energetickém trhu, kde tedy členské státy musí zhodnotit, co je výhodné, co se týče nákladů, přínosů v oblasti eh, energetiky, konkrétně elektriky a pokud tam tedy bude tato účinnost, tak je možné dosáhnout eh, do roku 2020 i v určitých oblastech 80% účinnosti. To znamená, legislativu máme, členské státy provádějí své hodnocení energetické účinnosti právě v tuto chvíli, takže jaké budou výsledky, to vám nemohu nyní říci. A z toho důvodu a stejně tak i z jiných důvodů v této fázi nemůžeme říct tedy, jak, jaké bude tedy to proporční rozlo, rozložení. Nicméně přínosy, zda budou tedy 50%, dvoutřetinové nebo třetinové a podobně, to jsou odhady, ale Myslím si, že aby se to postupně zavádělo, existují k tomu dva důvody. Pokud se to založí tedy na té studii, Eh, na té studii hodnocení dopadu a energetické účinnosti je třeba tedy, tedy toto dostatečně zvážit, protože naším cílem je energetická úspora. Takže eh, pokud se toto zavede, mohlo by to být opravdu účinné. A za druhé, naše návrhy vedou k tomu, že lidé budou mít eh, tedy přístup k těm energetickým fakturám i bez nějakých uh, Eh, složitých systémů. Budou tam jednoduchá počítadla energie a tyto systémy také umožní do určité míry úspory. Takže z těchto dvou důvodů si myslíme, že to, eh, ten koeficient přínosu a, a nákladů, že tam bude určité pozitivum. Gut, aber dann ist wichtig, dann kann man, solange die Untersuchung dann nicht vorliegt. Ano, ale dokud nejsou k dispozici údaje, potom není možné to říci přesně. Ještě nějaké další otázky od kolegů? Tak já se omlouvám, ještě jednu bych měl. Když vy se nehlásíte o slovo, hlásím se já. 7071 energetické audity. E, tam e, to je téma, na které jsme se ptali. Vy poukazujete na to, že ne každý podnik eh, je uspůsobený energetickým auditům. A eh, proto poukazujete, poukazujete na nutnost výjimek. Ano, to je logické. Ale v návrhu komise se poukazuje na to, že eh, některé podniky by měly být vejmuty z energetických auditů a to podniky, které už sami provádějí energetické audity. A to není logické. Existují případy, kdy se energetický audit nevyplatí, kdy nemá smysl, ale ti, kteří sami energetický audit provádějí, u těchto smysl má. Takže mě by zajímalo, eh, jak to s těmi eh, výjimkami bude a jak to bude vypadat eh, s těmi podniky, které, u kterých se energetický audit nevyplatí, kdo potom ponese náklady. Náš návrh je takový, aby ty energetické audity prováděly velké podniky každé tři roky a od malých podniků to nebudeme vyžadovat, ale členské státy by měly zavést systémy, které by jim tedy umožnil přístup k takovýmto auditům. A tento návrh vlastně uznává, že již se provádějí energetické audity na základě tedy dobrovolných dohod a v takových případech tedy tyto audity jsou dostatečné, aby se splnily požadavky toho, té navržené povinnosti. Takže v podstatě nenavrhujeme žádné výjimky z těch povinností provádět ze strany podniku energetické audity. V podstatě oni už to provádějí, aniž by tedy takové ty eh, systémy jim byly nějak vnucovány to na dobrovolnické bázi. Dobrá, děkuji jsou nějaké novinky týkající se modelu Primus. Minule jsme o tom diskutovali a bylo to problematické. Slyšel jsem, že komise už tolik nefavorizuje tento model. Také jsem slyšel, že se zdá, že je zde větší nejistota, ale možná e, to jsou jenom takové pomluvy. Myslím si, že tady hovoříte o tom modelu Primes, takže máme dohodu s určitou společností o přijetí tohoto modelu a rozhodně naším záměrem je požadovat tedy od nich eh, tyto věci vyplývající ze smlouvy a v následující fázi je tedy aktualizace toho základu, to znamená, je tu tedy to očekávání na základě toho, k čemu došlo a zhodnocení. A toto hodnocení dopadu se zakládá tedy na tom základním textu z roku 2009. My nyní provádíme, no, připravujeme aktualizaci to by mělo být připraveno do konce 2011 a tam tedy se statistickými odborníky z členských států začneme eh, o tomto hovořit na začátku příštího roku. Samozřejmě, že toto není jediný model, bereme v potaz i další věci, podívat se na širší eh, škálu těch eh, výsledků, hovořit s nejrůznějšími instituty, které provádějí obdobné studie. Děkuji. Ano, mě až tolik nezajímala ta otázka, zda máte s nimi smlouvu, ale mě zajímá otázka, jestli, myslím, že to byla také otázka, otázka jedné kolegyně minule, jestli ty údaje jsou správné. A to není nedůležitá otázka, protože pokud tento model je model, který budí určité pochybnosti, a potom je to v každém případě důvod k zamyšlení při nejmenším. A vy říkáte, že pokračujete, a že případně zohledníte další modely. To je podle mého názoru přístup, který není stoprocentně správný a proto jsem se ptal paní kolegyně Del Castillo. Děkuji, pane předsedo. Co se týče toho modelu, jak asi chápete, tak i v parlamentu panuje určité znepokojení v poslední době, zejména co se týče těch kritik a také otázek, které vyvstaly ohledně tohoto modelu v určitých sdělovacích prostředcích. V podstatě to eh, vedlo k takové určité nutnosti zvážení. A v podstatě tedy se hovořilo o tom, že tu nedostatečná transparentnost co se týče eh, nějakého matematického podložení tohoto modelu a možnosti vlastně ho do určité míry napadnout. A to tedy vede eh, k tomu, eh, že se spochybňuje celý tento model, co se týče schopnosti možných předpovědí na základě toho modelu. Takže pokud je tu takový opravdu problém tohoto charakteru, tak je to opravdu znepokojící, protože nemůžeme uplatňovat předpoklady na základě tohoto modelu, který není úplně objektivní, bylo by to zavádějící to, eh, myslím, je problém a myslím si, že vy v komisi víte, že ten problém tady je. Eh, to rozhodně asi nikdo nespochybňuje, tu existenci toho problému, ale měli bychom se ho, jej tedy chopit a řešit to. Proto já tady chápu i tu otázku položenou panem předsedou. Claude Thomas. Claude Thomas. Pokud jde o různé modely, na vytváření modelů, já bych navrhoval, abychom se zeptali odpovídajících lidí v komisi, to je pan Lou, nebo ředitelství, které se zabývá modely a scénáři. protože cestovní mapa také bude vycházet eh, z modelu Primes. Myslím si, že jednoho dne by bylo dobré, abychom zde měli diskuzi, do které bychom měli input týkající se toho, eh, co je Primes, co přináší a jaký je přístup do budoucnosti. Ale myslím, že to jde za hranice týkající se zahranice diskuze o energetické účinnosti. Karenc, děkuji, pane předsedo. K tomu stejnému tématu. Myslím si, že by bylo dobré, abychom lépe pochopili tento model, protože během diskuze jsme používali model Primes jako základ pro to, abychom viděli, co se stane eh, když budeme nebo nebudeme mít eh, cíle energetické účinnosti. Ale stejně jako kolegové, já neznám to, jak model Primes funguje, ale zdá se, že to neví nikdo. Je tomu tak eh, proto, že to je v rukou nějakých výzkumníků a nikdo mimo nemůže ověřovat výsledky. nebo je si komise vědoma toho, že by model Primes byl eh, kontrolován nebo zkontrolován někým jiným, protože já si myslím, že to je naprosto zásadní pro naší diskusi. Pokud existují pochyby týkající se tohoto modelu, eh, na kterém stavíme naši legislativu, myslím si, že bychom o tom měli vědět. A myslím, že bychom měli vědět, jak pravděpodobné je nebo není, že tento model je spolehlivý. Takže Může komise něco říci k těmto obavám týkajícím se tohoto modelu, ze kterého vycházíme a na základě kterého eh, činíme závěry? Kolega Píper? Ano, děkuji, pane předsedo. A teď mě trochu překvapilo, že pan Hodson eh, tak otevřeně říká, že další eh, vědecké modely se budou rovněž používat. My jsme se snažili také vypočítat těch 104 na základě daného eh, modelu. Univerzita v Atenách vytvořila model Primes a pokud tento model už nemá být funkční, Tady zaznělo, že eh, další modely by se měly v budoucnu používat. To pan eh, kolega z komise řekl. Takže mě by zajímalo, eh, jak, do jaké míry funguje tento model. Nejdříve bych eh, reagoval na to, co řekl pan Karins. Jakou úlohu hraje model Primes v, s ohledem na to, co máte nyní před sebou? Ta hlavní úloha, kterou hraje, je eh, projekce z roku 2007. Eh, jde zde tedy o ten jazyk, který předsedové eh, a hlavy státu a vlád používali, když řekli, že bude cíl 20 Tento cíl vycházel z modelu Primes. A to najdete také tedy v závěrech rady z roku 2007. Pokud se podíváte na to, jakou další úlohu to hraje v našem návrhu, uvidíte, že je to malá úloha. Pokud se podíváme na směrnici obnovitelných zdrojích, tam jsme navrhli závazné cíle pro členské státy, ale tyto cíle nevycházely eh, z modelu eh, Primes a tam se zohledňovalo to, kde členské státy na té cestě byly. My jsme nenavrhli eh, závazné cíle. My jako komise jsme nenavrhli ani žádné další cíle v tomto smyslu. Takže eh, v hodnocení se nespoléháme na model Primes. Nicméně k otázce pana Pípera. My používáme model Primes, kromě dalších modelů, proto abychom zohlednili dopad některých opatření, která navrhujeme. U žádného modelu si nejsme stoprocentně jistí, že výsledky jsou správné. 100% nikdy nemáte. Ať už eh, model vytváří jakékoliv, jakákoliv společnost, ať už modelování dělá kdokoliv, eh, pokud by vám řekli, že je to stoprocentně spolehlivé, eh, nebude to pravda. My jsme použili model Primes, ehm, investovali jsme hodně úsilí do vyjednávání s členskými státy, ale eh, používali jsme také eh, model 3M e Cambridge Econometrics proto abychom zohlednili dopad některých opatření. Někdy jsme se dostali ke stejným závěrům, ale někdy, jako například v případě ceny za uhlík, jsme se dostali k jiným výsledkům ve srovnání s modelem Primes. Dále, pokud eh, řešíme specifická odvětví, potom používáme modely pro tato specifická odvětví. Takže máme například v oblasti eh, stavebnictví model BEAM, Eh, ten se eh, v tomto odvětví používal vždycky. Já to nevidím jako určitou, eh, určitý ústupek. Spíše to vnímám jako naši profesní odpovědnost, že se díváme na různé modely, že používáme různé modely přehodnocení dopadu. A velice rád odpovím na otázky týkající se role modelu Primes, pokud jde o to, co máme teď před sebou. Nicméně, myslím si, že by bylo chybné, aby komise používala jenom jeden model v jedné oblasti politiky, protože tam tento model přináší lepší výsledky a jiný model v jiné oblasti politiky, protože tam opět jiný model přináší lepší výsledky. Myslím si, že je potřeba mít různé modely. Samozřejmě je možné diskutovat o tom, jestli ta volba modelů je správná. například pro energetickou účinnost. Nicméně všechny ty modely, které jsme používali, mají eh, větší problém eh, řešit eh, tu stránku poptávky spíše než stránku nabídky. Je to možná proto, že lidé se nevždycky chovají racionálně, anebo se chovají racionálně, ale modely nechápou tu jejich racionalitu. Takže to bylo stručně k modelům. Ano. Srdečně děkuji za obsáhlou odpověď. Myslím si, že je eh, jasné, že modely nejsou vždy stoprocentně spolehlivé, eh, jsou to jenom modely, to je eh, důležitá připomínka. Ale kolegům dávám za pravdu, že do posud se tento model považoval za určitou Bibli celé věci, za něco, co se nespochybňuje. A já musím říci, že tento přístup, že se zohledňují i jiné modely, že se k tomu přistupuje trochu diferencovaně, to mi připadá sympatičtější. Nicméně otázka kolegu je opodstatněná. Zda to může mít nějaké dopady na výsledky. Eh, ve chvíli, kdy model není považován za tak absolutně dokonalý, jako byl doposud, znamená, že samozřejmě je možné ho spochybňovat a klást otázky. Ale mnohokrát děkujeme za tyto otevřené odpovědi a možná toto bude eh, téma, ke kterému se ještě eh, vrátíme, ne, protože byste na to dobře neodpověděl, ale možná o tom budeme potřebovat dále ještě přemýšlet. Ale pokud nejsou žádné další otázky, můžeme ukončit tento bod. Hovořili jsme tady o otázkách, které jsme podořili, po, položili. Já děkuji za to, že jsme zde získali odpovědi a mohu tedy ukončit tuto část našeho jednání. Mnohokrát děkuji. So, wir können dann fortfahren, indem wir jetzt das Gespräch mit den beiden Experten zu einer tak a nyní můžeme pokračovat eh, rozhovorem s našimi experty, kteří se mezi tím dostavili přes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 ve velmi krátkém čase zareagovat a přijít tady k nám, neboť máme tady velice nalévou otázku, a sice otázka konceptu energetické náročnosti. Já myslím, že tady není třeba, abych pánové byli nějak dlouze představováni. Podklady tady máme. Office. Gut, dann würde ich vorschlagen, takže myslím, že můžeme začít. možná eh, by tedy začal doktor Wolfgang, Wolfgang Eichhammer. Eh, vždycky uděláme nejdříve stručný úvod a poté diskusi. Okay, sorry. Omlouvám se. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Jmenuji se Wolfgang Eihammer a jsem výzkumníkem eh, Fraunhoferského institutu v Německu a byl jsem zapojen do různých fází směrnice o energetických službách z roku 2006 a také do určité míry do hodnocení dopadu navržené směrnice o energetické účinnosti. Byl jsem požádán abych eh, učinil prohlášení ohledně několika otázek, které jsem připravil. V první řadě, jak definovat cíle energetické účinnosti. Samozřejmě probíhá debata o navržení absolutních cílů, k tomu se ještě více eh, dohloubky dostaneme. Existují relativní cíle, a také je tu otázka, zda ty cíle v navržené směrnici omezují hospodářský růst, zda se také mění v situaci ekonomické krize nebo silného růstu, pak ten složitý proces dohledu, rozdělení z úsilí nebo sdílené úsilí a také hlavní sdělení, prostřednictvím kterého ty cíle formulujeme. Takže dost Nyní k té první otázce, jak definujeme cíle energetické účinnosti. Jedním způsobem je srovnávat za proběhlé roky, například za rok 2007, takže cíl by mohl být srovnán podle toho, jaká byla primární spotřeba energie za rok 2007 a následné 20% snížení. Takže to je snížení o, pod tu úroveň toho roku. Pak máme i ty cíle CO2. Cíle CO2 v podstatě spadají do tady tohoto druhu e, stanovení. Pak jsou odlišné cíle, které navrhuje Evropská komise e, v navržené směrnici. A tento cíl se netýká tedy toho pevně stanoveného roku. Ten bere v potaz hospodářský růst od této doby do roku 2020 a tamto snížení je srovnáno s úrovní roku 2020. V tom případě cíl je vyšší, nebo ta zamýšlená dosažená hodnota je tedy vyšší než ten obrázek nalevo. A to je tedy obsaženo v tom stávajícím návrhu Evropské komise. A pak existuje také cíl na základě energetické náročnosti, to je tedy stávající eh, cíl, ten by se měl postupně snižovat eh, nezávisle či závisle, ale také na základě politických eh, různých rozhodnutí. V podstatě je třeba specifikovat, do jaké míry ta energetická účinnost musí být, energetická náročnost musí být snížena. V podstatě toto je nezávislé na jakékoliv hospodářské aktivitě a zároveň to ale není příliš hodné, protože rozvoj hospodářských činností pak může v podstatě principiálně úplně zvrátit ten princip dosažení energetických cílů pak v podstatě eh, otázka, zda ten navržený cíl ve směrnici omezuje ekonomický růst. Já bych odpověděl ne. A ty důvody jsou zde eh, popsány na těchto slajdech. Za prvé proto, že Primes 2007 eh, o čem jste tu právě hovořili a což je cílem pro, v podstatě základem formulace toho cíle je takovým základem a počítá s ekonomickým růstem o hodnotě 2,4 mezi roky 2005 a 2020. Nyní od těch 2,4 v průměru jsme naho nedaleko, pokud vezmeme v potaz reálný růst a odhody na rok 2013, které již nyní máme k dispozici, tak dosáhneme takového zázračného 4% růstu od roku 2014 do roku 2020 aby se tedy dosáhlo té úrovně, kterou stanovili z 2007 a ten daný základ. To tedy ukazuje, že pouze pokud se překročí ten 4% roční růst, tak začneme tedy eh, omezovat ten eh, hospodářský růst, který vychází z Prime 2007. Pak tu máme srovnání historických úrovní HDP Evropské 27, to je ta modrá linie. Červená linie ukazuje ta 4%, která budou nezbytná od roku 2014 do roku 2020, abychom dosáhli eh, úrovně růstu. A asi si všimnete, že za posledních 20 let Evropská unie nedosáhla tak podstatného růstu. Další otázkou pak je to, zda ambice toho cíle se mění v kontextu ekonomické krize, kterou zažíváme, nebo za období silného růstu. Eh, tady z toho asi vyplývá to, že spod, cíle spotřeby, to znamená ty absolutní cíle, které integrují také růst, se jednoduše eh, splní v období ekonomické krize, ale je horší je splnit v období eh, velkého ekonomického růstu. Naopak ale cíle náročnosti se hůře dosáhnou, když je hospodářský růst pomalejší a jednoduše jich dosáhneme, když je hospodářský růst vyšší to v podstatě jasně prokazuje eh, dopady každého z nich a v podstatě to vede k tomu, že eh, modely spotřeby a jejich napojení na energetickou účinnost eh, je třeba brát z určité perspektivy nebo možné řešení za období nízkého hospodářského růstu. Pak tu máme otázku energetické náročnosti ve srovnání s HDP Tedy hospodářský růst eh, je nižší, tak tam samozřejmě energetická účinnost je také, eh, eh, nebo energetický úspor jednodušeji dosáhneme. Ještě jedna připomínka tady k tomu, tady asi z toho může vyplynout takové sdělení, že energetická náročnost může být určitý, určitá zátěž, ale neměli bychom tak na to vždycky nahlížet protože přejeme si, abychom opravdu dosáhli určité účinnosti a můžeme prostřednictvím tohoto přispět i k hospodářskému růstu v období hospodářské krize. další argumentace a co se týče stanovení eh, spotřebních cílů, to je ta složitost monitorovacího procesu. To byla asi taková hlavní překážka v té diskuzi na téma energetické účinnosti a energetických služeb, eh, směrnice o energetických službách z roku 2006. Tam byl zaintegrován právě i ten monitorovací proces a vedla se od toho rozsáhlá debata, místo toho, aby se vlastně zaměřila ta debata na nezbytná opatření, jak toho dosáhnout. Takže stanovení těch cílů spotřeby, to je relativně jednoduché. V podstatě potřebujete mít jenom energetickou bilanci a podle ní tedy pokračovat eh, k dosažení těch stanovených cílů. Takže když je tu určitá energetická, stanovuje se energetická náročnost, je třeba mít eh, nezbytné potřebné údaje a celá tato věc eh, eh, je více, fluktuje mnohem více a ten celý ten proces dohledu je mnohem obtížnější a výsledky nejisté. Další věc je, jak zavést sdílení úsilí mezi členské státy. Stávající cíle spotřeby Evropské unie navržené komisí v podstatě už počítají s tím sdílením úsilím. Je to takový základ stanovený pro to období do roku 2020. Nicméně například evropské nové členské státy na východu tam mají Eh, velký eh, rozvoj již od samotného počátku, zatímco západoevropské země do určité míry stagnují, takže tu urči, eh, panuje určitá mm, nemožnost porovnání. Do určité míry toto je už taková pokročilá úroveň do spady, ale rozpravy, ale přináší sem i nové prvky. Uvědomujeme si, že je tu potřeba opravdu mít nové uh, typy údajů a tu debatu jinak zaměřit, aby se stanovovaly lépe cíle i pro individuální členské státy. Víme, že další krok v oblasti monitorace bude v roce 2014, pardon, a to je v podstatě doba velice blízká. A nyní poslední slide a takové poslední sdělení pro nadcházející debatu, tedy jaká jsou ta hlavní sdělení vyplývající z formulace těchto cílů ohledně spotřeby, cílu spotřeby. Z toho plyne jasné uvědomění si toho, že jsou tu určité pobídky pro negabatový trh. A je třeba do toho tedy zapojit všechny zúčastněné strany a samozřejmě i vlády, hovořit o obnovitelných zdrojích energie. I tyto druhy energie se musí totiž dále rozvinout, abychom dosáhli 80% snížení, ale musíme postupovat opatrně, musíme více investovat do eh, přenosných systémů do infrastruktury a víme, jak ta debata je náročná i mezi členskými státy, když se hovoří o sdílených infrastrukturách těch infrastruktur se můžeme částečně vyhnout. Určitě je jednodušší vstoupit na trh a do mysli lidí, pokud eh, budete muset eh, vybudovat eh, nové transformátory a nové linie, které určitě nepovedou k souhlasu populace. Eh, dále, když si stanovujeme cíle spotřeby, tak si musíme uvědomit také i určité vedlejší účinky. To jsou tedy účinky, ke kterým eh, dojde, pardon, tak eh, tedy k účinkům, ke kterým automaticky dojde prostřednictvím úspor energie. A na závěr, pokud si přejeme tedy snížit spotřebu energie, nebo pokud si přejeme splnit eh, cíle spotřeby, tak to povede k navýšení HDP, také to bude mít dopad na pracovní místa, na investice. A to je v podstatě závěr mého zhrnutí. Děkuji vám za trpělivost, že jste si mě vyslechli. Děkuji vám. A nyní pan profesor Weimann. meine sehr verehrten Damen und Herren, bevor ich mit... Dámy a pánové, než se pustím do prezentace, dovolte dvě poznámky. Eh, jednak se to týká eh, mého vlastního eh, vzdělání. Já jsem ekonom, ekonomové mají velmi špatnou pověst, zejména v souvislosti s ekologií a velice často jsou zaměňováni za zájmové skupiny průmyslových odvětví. E, proto já bych vám rád vysvětlil, e, jaký je můj zájem. Já jsem ekologický ekonom a to znamená, já chci, aby ty zdroje, které jsou omezené a které máme, které máme k dispozici, e, abychom bojovali proti změnám klimatu, abychom je vynakládali co nejúčinněji. Jde o to, abychom ty, využili ty nejlepší a nejúčinnější nástroje, poněvadž jsem eh, přesvědčen jedině, pak máme šanci. A druhá poznámka. Já jsem toto pozvání dostal ve velmi krátkém termínu, nevěděl jsem přesně, o čem to bude. A chtěl jsem představit úvahy daleko obecnější než eh, to, jak tomu pojal můj předřečník. Zřejmě vám to bude přepadat eh, trošku eh, triviální, ale mm, ta, ten dlouhý úvod je tady proto, že eh, chci dospět tedy ke konci, k tomu vysvětlení poměru relativních a absolutních cílů. Čili tolik úvod a já doufám, že můj čas se spouští teprve teď, že ten úvod nebyl zahrnut. Takže. Začněme mm, pár jednoduchými úvahami o využívání energie. My energii nespotřebováváme jen tak, ale prostě proto, že sledujeme určité cíle. Vytápíme si obydlí, svítíme v místnostech a tak dále. Čili Máme tady dvě stránky mince. Na jedné straně je to, co spotřebujeme, na druhé straně je efekt. Jestliže šetříme energii, to znamená, že je třeba, abychom kalkulovali s oběma těmito aspekty. Pokud tedy šetříme energii, eh, musíme tedy vědět, že eh, to má potom vliv na tu druhou stranu, poněvadž to znamená, že eh, má to i své náklady. A ty náklady vznikají buď tím, že cíle, eh, které, pro které vynakládáme energii, nedosahujeme ve stejném rozsahu jako dříve a tím pádem musíme tedy se omezit ve spotřebě a to potom vznikají ty tzv. náklady příležitosti, anebo eh, musíme, tedy chceme dosáhnout stejného efektu, ale máme na to méně energie a tím tedy zvyšujeme účinnost jeho využití. A ať už to děláme tak nebo tak, ať už vznikají ty či ony náklady, vždy eh, musíme mít eh, na paměti tu rovnováhu eh, prostě mm, úsporu energie a na druhé straně náklady na tuto úsporu. Je to prostě něco za něco. To zní docela triviálně a možná se ptáte, proč to tady tak rozvádím. Eh, možná, že ta trivialita ustoupí do, pozic, do pozadí, když si položíme tyto dvě otázky. První otázka, je to dobrá strategie, když si prostě řekněme to, že eh, tou směrnicí ušetříme 20% energii, přičemž vůbec se nebudeme bavit o nákladech na tuto úsporu a ani se nebudeme eh, Eh, bavit tedy o opatřeních, kterými toho dosáhnout eh, a zda je, zda je možné dosáhnout nějak eh, levněji. Samozřejmě, že takto to není správný přístup a mm, je tady nebezpečí, že naše úspory by mohly být dosahovány iracionálními prostředky, poněvadž existují alternativy, které by byly lepší a možná, že by výsledek byl takový, že bychom dosáhli možná nižšího zlepšení účinnosti energie. A e, pokud, o něco méně, pokud teď nebudeme dbát na náklady, možná, že ta, ta úspora bude potom menší, než by byla, kdybychom brali v úvahu celý obrázek. A druhá otázka je, potřebujeme stát aby nám eh, on tedy de facto říkal, jaký je tedy ten poměr zisku a nákladu, aby to určoval on. Eh, ono by to tak nemuselo být. Máme energetické trhy, které tady mohou fungovat docela dobře, pak máme tedy eh, ceny energií a eh, na tom trhu existuje eh, existuje konkurence, takže prostě firmy si eh, mohou sami tady spočítat náklady, eh, co se vyplatí, co ne. A ten argument je možno rozvést ještě dál. Když řekneme toto, v cenách, které máme dneska na energetickém trhu, eh, je zahrnuto tolik různých daní a poplatku za CO2 a tak dále, že de facto internalizujeme do těchto cen také externí efekty využívání energie. Takže vlastně eh, proč potřebujeme jasnou regulaci? Z toho je tedy jasné, proč tedy, proč tedy potřebujeme eh, státní intervenci. Totiž se předpokládá, že evropské domácnosti a podniky systematicky neberou v úvahu určité aspekty spotřeby energie do té míry, do jaké by je měli brát v úvahu, jaké aspekty by to měly být. No a tady se můžeme podívat, co z tomu říká Evropská unie, eh, která tady má čtyři výzvy. Za prvé je to zajištění, zajištění eh, zásobování energií, či takzvaná energetická bezpečnost. To znamená, abychom měli eh, dost energie dnes a také přístup k energetickým zdrojům příště a to také znamená stabilitu elektrických sítí a jejich fungování v Evropě. Eh, druhá výzva je trvalá udržitelnost a to eh, znamená v prvé řadě to, že ty neobnovitelné zdroje je třeba chránit. Eh, za třetí tady máme ochranu klimatu, což v podstatě je to tež jako redukce emisí CO2. A čtvrtý cíl je zajištění konkurenceschopnosti evropských ekonomik. A to znamená, eh, že bychom měli být energeticky, pokud možno, málo nároční. No a když se podíváme na tyto cíle, tak ještě jednou se vracím k té otázce je racionální odpovědí na tyto čtyři výzvy to, že žádáme, abychom eh, eh, potřebu energie prostě zredukovali o 20%, aniž bychom kalkulovali eh, s náklady, které na tuto úspory budeme muset vynaložit. Ne, to samozřejmě není rozumné. A já vám to nyní znázorním na příkladu. Tento eh, příklad eh, se bude týkat dvou výzev, a to je udržitelnost a ochrana klimatu. A to prostě proto, že kdo chce chránit klima, tak eh, jedinou šancí je redukovat emise CO2, ale poněvadž kromě CCS k tomu nemáme žádné technologie. To znamená, že jediná cesta je snižovat podíl fosilních paliv. To znamená, že eh, politika snižování emisí CO2 je eh, nutně politikou ochrany eh, těchto fosilních zdrojů. Takže z toho nám vyplývá tedy spojení těchto dvou cílů. No a nyní se musíme teď zastavit u zcela triviálního, fundamentálního bodu. Takže my tak jak to tedy eh, nyní se k tomu stavíme, určitě buď bychom chtěli mít eh, politiku ochrany klimatu, která je úspěšná, znamená to redukovat emise CO2 a to bude něco stát, to je všeobecně známo. My také víme, že zdroje, které k tomu máme, jsou omezené. Můžeme se bavit o tom, kolik zdrojů chceme vynaložit eh, na dosažení tohoto cíle, a každý národ eh, si na to odpovídá jinak. Ale bez ohledu na to, jak ta diskuse se bude vyvíjet, tak výsledkem bude to, že je jasné, že máme k dispozici omezené zdroje. A teď je třeba uplatnit logiku. Jestliže tyto tři věci dáme tedy dohromady do jednoho balíčku, pak výsledkem bude nezbytně to, že racionální eh, politikou eh, snižování emisí je politika, kdy budeme maximálně účinně eh, využívat zdroje, které máme. To znamená, na každý milion eur musíme se snížit maximum vyjádřeno v tunáce o dvě anebo to můžeme říct oba, obyčejně minimalizovat náklady na eh, každou další tunu uspořeno CO2. Eh, pokud eh, nebudeme toto pravidlo respektovat, pak to bude znamenat, že stejnými zdroji ušetříme méně emisí, než bychom mohli, kdybychom toto to pravidlo dbali. Co to tedy znamená? Jestliže budeme zvyšovat energetickou účinnost, tak to je pouze nutná podmínka pro racionální klimatickou politiku. Všem je to podmínka pouze nutná, ale nikoli, nikoli postačující. Postačující podmínkou bylo to, kdybychom mezi miliony možnostmi eh, zvyšování účinnosti, eh, kdybychom z těch metod vybrali jenom ty, které to dělají za minimální, za minimální nákladů. Představte si, že bychom spořili emise eh, bez ohledu na účinnost eh, nebo prostě na náklady. Kdybychom to porovnali potom eh, s efektivním Eh, využitím, tak to znamená, že za efektivního využívání zdrojů eh, bychom mohli uspořit více CO2. Takže každá, každé zanedbání té efektivnosti vynakládání zdrojů znamená zhoršení výsledků naší politiky. Takže dejme eh, tomu, že teď máme nákladově efektivní politiku redukce CO2 Eh, Evropská unie k tomu má eh, nástroj. Eh, je to nástroj obchodování s emisemi a je to de facto nástroj, který je dokonalý v tom, že veškeré cíle klimatické politiky může dosáhnout racionálně. Proč? Protože pokud stanovíme stropy, emisní, můžeme je de facto eh, řídit emise úplně přesně na tunu eh, prakticky, prakticky kdekoliv. Takže to se může uplatnit v celé ekonomice. Takže eh, my můžeme velice přesně definovat a prosazovat každý ekologický cíl. To je bez omezení. Obchod s emisemi a trh, který vznikne, ten nám garantuje to, že úspory, které budou dosaženy, jsou dosaženy eh, nákladově efektivně. Kromě toho má tento trh ještě důležitý vedlejší efekt a sice vytváří dynamické pobídky pro vývoj eh, nových technologií snižujících emise. Takže tento trh je e, zaprvé nástrojem, který vyvolává další pobídky pro aktéry, e, kteří jsou tímto zainteresováni na vývoji technologií, které všichni potřebujeme, to znamená e, technologie efektivního, efektivní úspory CO2. Čili toto dosahuje ten trh a de facto eh, žádná další eh, intervence není nutná. Naopak, každá další intervence, každý další zásah musí být kontraproduktivní. Proč? Na, smě, na straně nabídky energetického trhu máme tedy ty tarify eh, pro, za vstup do sítě pro obnovitelné energie. E, to znamená, že tam nevznikají další emise CO2 a dále víme, že každá redukce CO2 emisí, které dosáhneme, tak e, to znamená, že máme navíc e, emisní práva, emisní povolenky, no a tím pádem s nimi můžeme obchodovat. A to zase na trhu tuto emisi prostě jenom někam přemístíme, prodáme a e, u obnovitelných zdrojů tedy ty emise jsou stanoveny výhradně přes CAP. A tady máme náklady u větrné energie a u solární energie. Tady my se to pokoušíme e, Eh, o substituci CO2, ale ty náklady jsou obrovské. Když to děláme pomocí větrné energie, tak náklady jsou 100 až 150 euro na tunu, u solární energie 500 až 1000 euro na tunu. Eh, v emisním sektoru tedy ta eh, tuna stojí nějakých 15 až 20 euro za tunu. To je cena emisní povolenky. Ve studii Bering a Rosendahl z roku 2009 se e, na rovnovážném modelu e, počítají efekty. A ty vidíme tady. Na vodorovné ose jsou procent, je procento tzv. zelené elektrické energie, e, neboli energie z větru a ze slunce. A pak jsou tady na víc náklady, které, jsou, které vznikají přes CAP. A už vidíte, že při pouhých 10% eh, se eh, ty náklady na splnění těchto cílů zdvojnásobují. Ano, a u 80% je hm, to čtyřnásobek. Eh, takže tady to náklad efektivně vůbec není. A další negativní efekty tím, že dáváme do sítě obnovitelnou energii, padá nám cena CO2. Množství obchodovaných emisí sice je konstantní, ale cena nám klesá eh, podle toho, jak roste podíl obnovitelných energií. To je samozřejmě špatně, protože pokud máme nízkou cenu CO2, tak to znamená, že je levnější emitovat tyto emise, nežli je redukovat takže tím se systematicky ničí jakékoliv pobídky a ničí se také dynamika tohoto obchodování s emisemi. No a e, pokud to tak bude pokračovat, tak skutečně CO2 bude stále levné. To má další zajímavé efekty. Tady vidíte například to, jak se levný, levné CO2 Eh, projevuje na energetickém mixu v Německu. A vidíte, jak nám tady roste podíl hnědého uhlí, tedy uhlí, které má nejvyšší obsah CO2. No a vidíte, že kvůli levnému CO2 se v Německu eh, spaluje více hnědého uhlí, než by to bylo bez podpory obnovitelných energií. A ty též efekty jsou na, strany, na straně poptávky. Eh, pokud eh, eh, předepíšete určité snížení emisí na konkrétní produkty například, tak vzniká v podstatě to též. Vede to jednoduše a prostě k tomu, že se emisní povolenky prodávají, zůstává jejich množství konstantní, ale není taková poptávka, takže klesá cena. Takže závěry. Tak především to znamená, že každá politika, která se pokouší o snížení redukci emisí a která jde nad eh, eh, CAP, tak je kontraproduktivní, zvyšuje náklady, které takto vznikají a Navíc mm, ta dosažená, to zlepš, dosažené zlepšení účinnosti využívání energie je horší než bez eh, těchto zásahů. A nyní se dostáváme k té zásadní otázce, která je v centru celé této diskuze, a to zda cíle týkající se úspor energie by měly být eh, absolutní a nebo zda by tento cíl měl být relativní, tedy eh, tuny na milion HNP. Eh, eh, takže zásadní je zde také otázka, jaký typ regulace je lepší s ohledem na hospodářský růst. To je něco, čeho se předchozí řečník také dotknul. Pokud se podíváme na tabulku, Vidíme zde, jaký nástroj se eh, osvědčuje lépe, ve které fázi, kdy se podíváme na boom nebo na recesi. Zjišťujeme, že absolutní cíl ve fázi boomu spíše zpomaluje růst, zatímco cíl efektivity nebo účinnosti eh, ve fázi růstu eh, je něco, co je dobré, ale v recesi je to naopak. Tam je lepší mít absolutní cíl spíše než relativní cíl. Relativní cíl má za následek to, že se stane to, co jsme viděli u údajů pana Eichmana. Eh, energetická efektivita se v recesi tímto spíše snižuje. A pokud máte relativní cíl a máte recesi, je, jsou náklady velice eh, vysoké a to není dobré proto dostat se z recese a proto tento nástroj relativního cíle je horší ve fázi recese. Ale jinak vidíte, že je to vyrovnané Eh, není tedy možné absolutně říci, který cíl je lepší. Takže navrhuji kompromis a to třetí cestu. A to je cesta, která navazuje na to, co zde před chvílí zaznělo. Kompromis spočívá v tom, eh, jednoduše energetické úspory, těch 20 přepočítat na odpovídající snížení CO2 to je jednoduché. Eh, vezmeme se jako základ eh, ten energetický mix s fosilními palivy a podíváme se, jakým způsobem by bylo možné to snížit. A o tento ekvivalent snížíte ten strop, ten cap. Eh, důsledek je takový, že snížení o 20 kterého chcete dosáhnout a, a které považujete za rozumné. Něčeho takového dosáhnete, ale zároveň toho dosáhnete tím, že se bude pálit méně fosilních paliv, což je velice dobré pro boj proti klimatickým změnám. Kromě toho, a toto snížení emisí a zvyšování energetické účinnosti a šetření energií probíhá eh, mnohem efektivněji z hlediska nákladů. To znamená, že se zde maximalizuje účinnost za co nejnižších nákladů. A dále eh, argument, že se zde ohrožuje hospodářský růst, je tímto smeten eh, ze stolu, protože eh, takovéto, takovýto přístup může fungovat jak ve fázi hospodářského růstu, tak ve fázi recese. Takže to by byl můj návrh. Eh, já se omlouvám, že ten úvod byl tak dlouhý, než jsem se dostal k, to, k této části, ale myslím, že to bylo nutné. Mnohokrát děkuji za pozornost. Ano, funguje to. Mnohokrát děkuji. A tímto se dostáváme k diskuzní části. Paní Ford má slovo jako první. Ne, nehlásí se o slovo? Tak Claude Turms. Mnohokrát děkuji za ty dvě prezentace. Myslím, že ta naše hlavní diskuse eh, se je kolem těchto cílů stanovené v stano, eh, které jsou stanovené ve směrnici a jestli tyto cíle jsou nejlepší. Já mám otázku na pana Eichhamera. Eh, nevím, jestli jsem to dobře pochopil. Cíl, tak jak je stanoven ve směrnici, je relativní cíl, ale nikoli absolutní cíl. Myslím, že v našich diskuzích je eh, hodně zmatku, protože kolegové odkazují na text komise jako na absolutní cíl, ale jestli jsem to dobře pochopil, jestli jsem dobře pochopil vaši prezentaci, vy to považujete za relativní cíl, protože je to cíl eh, oproti určitému scénáři. Můžete k tomu teda něco říci? Za druhé, jestli jsem eh, obě prezentace dobře pochopil, pokud bychom přešli na cíl energetické náročnosti, znamenalo by to, že v dobách recese tento cíl, pokud je ekvivalentní z hlediska výkonu, bylo by těžké těžší ho dosáhnout v současné hospodářské situaci, než ve chvíli, kdy bychom byli ve fázi růstu. pro kolegy, středopravicové kolegy. E, někteří lobbyisté navrhují, abychom sem začlenili něco, o čem odborníci říkají, že když to uděláme, zatíží to ekonomiku mnohem více, než když se budeme držet toho cíle tak, jak je v návrhu směrnice. A e, poslední otázka na pana Vajmana. Velmi s vámi souhlasím. Pokud budeme pokračovat, musíme zpřísnit eh, ten strop, ten cap. Můžete říci něco k tomu, eh, eh, ještě, něco? nějak detailněji hovořit o tom, že když zvyšujete energetickou účinnost, musíte potom zpřísnit eh, ten strop, protože jinak celá věc nemůže fungovat. Kolega Vidal Quadras. Děkuji, pane předsedo. Nedávno, když proběhla první výměna názorů na téma směrnice o energetické účinnosti, tak již proběhla velice zajímavá diskuze, co se týče takového filozofičtějšího pojetí spíše než hospodářského o tom, zda je lepší mít jako cíl zlepšení energetické účinnosti, anebo si stanovit jako cíl snížení, co se týče absolutních termínů spotřeby té primární energie. Já jsem s velkou pozorností si vyslechl ty dva projevy, zejména projev pana Eihamera, který se na toto soustředil, eh, na tento tak intelektuálně zajímavý bod. A já bych vám rád řekl, k jakému závěru jsem došel po té, co jsem si vás vyslechl, zaznělo tu, že je jednodušší dosáhnout k cíli snížení spotřeby primární energie z absolutního hlediska, když eh, zažíváme recesi. Samozřejmě, to je zřejmé. A také, že je složitější toho dosáhnout, pokud zažíváme období hospodářského růstu. A já to tedy vnímám tak, že je tedy jednodušší splnit cíl, pokud se sami budeme obelhávat. Máme tu tedy určité miliony, přejeme si, aby existovala určitá spotřeba, takže si splníme cíle a v podstatě e, se nám podaří tedy snížit spotřebu primární e, energie ne tím, že budeme účinnější, ale proto, že vlastně jsme chudší a zažíváme těžké období. Takže ta argumentace toho, že v jednom případě je to lepší, protože je to jednodušší, ehm, tak to si myslím, že není příliš stimulující argumentace. A já tedy si znovu kladu tu otázku, jsou to tedy dostatečně přesvědčující argumenty. Já jsem si vás samozřejmě vyslechl s veškerým respektem, ale naším cílem by mělo být neustále a bez ohledu na to, zda je tu růz nebo recese, se snažit o větší output, ale to za tedy nižšího příjmu energie. To znamená, měli bychom být účinnější a to je tedy dobré i v době, kdy se nám žije dobře, i v době obtíží. A v podstatě to vede k tomu, že náš průmysl bude konkurenceschopnější a budou tu existovat určité pobídky i pro energetické odvětví, které se stane takovým tím tou hybnou sílou, bude to vést k vytváření nových míst, pracovních míst, navýšíme naši konkurenceschopnost Evropské unie na těch globálních trzích. Frau eh, Kolarska-Bobinská. Pani Kolarska-Bobinská. Děkuji bardzo. Eh, bardzo. Děkuji. A chtěla jsem říci, že toto zasedání je velice zajímavé. Zazněly to naprosto zásadní otázky, co se týče například definice účinnosti, eh, vyvíjení těch cílů a napojení na životní prostředí a také otázky z toho, zda cíle jsou absolutní nebo relativní. Ti, kteří tuto zprávy připravují, tak nám tvrdí, že dokonce to mohou být i někteří poslanci, kteří předkládají své pozměňovací návrhy, tak vlastně ani nevědí, zda hovoří o absolutních nebo relativních cílech a nevědí, jak je poměřovat. Pane předsedo, já bych eh, k vám ráda nasměřovala následující žádost. Byla bych ráda, kdyby tento druh Eh, zasedání se vždy zrealizoval na samotném začátku naší debaty, protože tato debata je opravdu velice důležitá. V podstatě vede k tomu, že rozvíjíme my sami tyto naše koncepty, ale je to užitečné opravdu v tom prvopočátku, když ty koncepty vůbec definujeme. Eh, to říkám s odkazem na příští rok, protože to budou některé opravdu zásadní body, takže by bylo dobré, kdyby jedna nebo dvě takové podobné zasedání proběhly opravdu na začátku každého tématu, ještě předtím, než připravíme pozměňovací návrhy. Děkuji. Ne, ne? Funguje to ano? Ehm, mně eh, tato připomínka připadá velice dobrá, ale eh, je třeba si uvědomit, že zde máme určitý časový harmonogram a že celá řada otázek se objevila až během diskuze. Já si myslím, že je dobře, že ty věci teď vyjasníme, i když máte pravdu, že na začátku by to bývalo určitě zajímavější a efektivnější. Eh, ještě Eh, kolegyně Hall. Já jsem eh, si ji spletl předtím s kolegyní Ford. Takže jste na řadě. Je vždy zajímavé, když mezi nás eh, přijdou odborníci a je dobré vyslechnout si ekonomický pohled na věc. Já se chci zeptat samozřejmě na směrnici o energetické účinnosti. Nicméně, chtěla bych se zeptat, pokud hovoříte o přínosech a nákladech eh, z hlediska ekonomiky, myslím si, že je potřeba si uvědomit, že prakticky na místě snižování energie může přinést přínosy spíše než náklady. Eh, jsme toho svědky díky inovacím. Eh, vidíme, že zde je celá řada uh, spotřebičů, které jsou, poskytují lepší uh, služby eh, spotřebitelům a zároveň konzumují méně energie. Takže zde dochází k jakému si dekaplingu mezi energetickými službami a využíváním energie. A dále možná se dotknu vaší důvěry v trh a potenci a důvěry v potenciál obchodování s emisními povolenkami. Nicméně poradce pro klima v Downing Street poukázal na to, že v historii trhy většinou příliš nebraly v potaz určité časové lhuty či limity a e, s globálním oteplováním zde máme určitý e, časový limit, je třeba jednat e, rychle a to musíme mít na paměti. K tomu, co říkal pan Weiman, mohl byste potvrdit, že jsem to správně pochopila? Vy máte obavy, že pokud budeme mít cíl energetické náročnosti, to, co by společnosti a státy mohly udělat, aby tohoto cíle dosáhly, je rozšířit svoji produkci. Takže dosáhnou cíle energetické náročnosti, aniž by v podstatě museli učinit jakékoliv kroky pro a změnit to, co dělají, změnit svůj přístup. Možná by mohli používat trochu zlepšené metody, ale ne výrazně zlepšené. A pokud by eh, zvyšovali HDP, eh, splnili by cíl energetické náročnosti, aniž by ve skutečnosti museli změnit svůj přístup k využívání energie. Pokud bychom se vydali touto cestou, byl by zde určitý uh, ruch, který by eh, umožňoval nejasně měřit dosažené výsledky. A to znamená, že je zde velká nejistota, jak by celá věc dopadla. Takže já nechápu, jak s cílem energetické náročnosti bychom si mohli být jisti, že dosáhneme cíle energetických úspor vlastně bychom ani nevěděli, jestli toho cíle dosahujeme nebo ne, nedosahujeme, protože celý ten proces je takový trochu v mlze. Mám určité obavy, pokud jde o to, co se stane ve chvíli, kdy se dostaneme z recese. V současné době je relativně jednoduché eh, snižovat spotřebu energie. A spotřeba energie je v současné době nižší, protože máme eh, nižší růst. Ale pokud se nepodíváme na způsob, jak eh, zvyšovat efektivitu energetických služeb, a potom se dostaneme eh, z recese, eh, ekonomika začne růst a najednou zjistíme, že využíváme ohromné množství energie, protože jsme celý problém neřešili strukturálním způsobem. Vy jste zmínil eh, chybné investice. A já bych se chtěla zeptat, máte obavy, že by eh, mohlo dojít eh, k vyplýtvání celé řady peněz, pokud jde o infrastrukturní projekty navrhované v EU, protože nemáme jasnou představu o tom, kolik energie budeme potřebovat. Máte obavy, že cíl energetické náročnosti by nakonec vedl k tomu, že naše omezené zdroje na investice by byly se měřovány do energetických infrastrukturních projektů, které ve skutečnosti až tak nepotřebujeme, ale vlastně nebudeme vědět, jestli je potřebujeme nebo nikoli. A Pípa. Pan Píper? Ano, mnohokrát děkuji, pane předsedo. I já bych si samozřejmě přál, aby tato zásadní diskuze byla proběhla dříve. Myslím, že všichni chtějí energetickou účinnost co nejrychleji, chceme šetřit zdroje, chceme nezávislost z hlediska energie. Myslím, že jsme propásli šanci v tom, že jsme v podstatě nekriticky podporovali návrh komise. Já jsem eh, dnes zjistil, že existují nevýhody u absolutních i negativních cílů, eh, i absolutních i relativních cílů. Vím, že eh, monitorování by bývalo bylo jednodušší než to, co nyní plánujeme v 21 článcích. Nicméně směrnici máme před sebou, musíme na ní pracovat a já bych se chtěl obou odborníků zeptat. Je možné představit si kompromis, pane Weimane? Nebo pane eh, doktore Eichamere? A nějakou kombinaci mezi relativním a absolutním cílem. Je možné, aby něco takového třeba záviselo na cyklech konjunktury. A nebo by mohl kompromis vypadat tak, že by národní státy měly ještě e, větší manévrovací prostor, pokud jde o to, jak dosáhnou obecných cílů, které se zde stanoví. A v návrhu komise e, se zmiňují certifikáty e, nebo Eh, systém ETS by se mohl nějakým způsobem rozšířit. Existují zde možnosti nalézt kompromis, eh, který by eh, zohledňoval, začlenoval všechny ty věci, které jsme dnes zde zmínili. Paní kolegyně Toja. Děkuji, pane předsedo. Já chci také poděkovat oběma expertům. Ráda bych položila jednu otázku panu Weinmanovi. To proto, že jsem nemohla být přítomna v průběhu projevu pana ekonoma, takže bych potřebovala určitá objasnění. Týká se toho, co tu zaznělo před chvílí, týká se to těch stanovených cílů, a to tedy dosažení cílů v období malého, pomalého růstu, které zažíváme například nyní. A máme tu takovýto druh tedy stanovených cílů, cílů, o kterých hovoří směrnice. A nicméně nehovoří se o tom, jaká úroveň hospodářského růstu tu má být, zda ten růst má být pozitivní či negativní. Je třeba nestratit ze zřetele ten hlavní záměr, Samozřejmě v období recese tato úroveň rozhodně nebude velice pozitivní pro celkový hospodářský růst. Vy jste ale řekl, že je jednodušší dosáhnout cílu spotřeby spíše než dosáhnout cílu intenzity v období recese. A že opravdu není jednoduché Eh, ta dvě období nějak skloubit a z toho důvodu bych ráda věděla, jak nahlížíte na to úplně nejlepší možné dosažené období rovnováhy. A pak ještě na základě těch grafů eh, tu zaznělo, že energetická účinnost a příslušné projekce by mohly být něčím jako Eh, něčím, řekněme, příliš teoretickým pro celou řadu podniků. Nicméně my již nyní víme, že o cíle energetické účinnosti mohou podpořit růst. Máte určité individuální údaje jednotlivých členských států, abychom měli opravdu jasný obrázek o tom, jaká panuje situace v jednotlivých státech, protože víme, že situace jsou odlišné země od země. Merci, monsieur le président. Euh, Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, já bych chtěl navázat na předřečníky, zejména to, co řekla Fiona. A mám na srdci tu kvalitu toho signálu, který nyní vysíláme. My si samozřejmě můžeme neustále klát otázku o té energetické e, intenzitě. Samozřejmě e, jsme náročnější, spotřebováme více energie, takže Tudy můžeme jasně reagovat eh, na sníženou spotřebu v těch eh, hodnotách absolutních, ale taková byla minulost. A teď je tedy otázka, taková zda to může být i podobné řešení pro budoucnost. Já si myslím, že problémem stávajícího systému jsou nedostatečně kvalitní signály, které veřejné orgány vysílají na venek protože je třeba vyslat takový signál, který by odpovídal HDP a atraktivitě hospodářství. A, ale je třeba také vyslat důležitý signál průmyslu. A jediný jasný signál, který můžeme vyslat našemu průmyslu, to je jediný cíl, ve kterém se zavážíme, že opravdu si přejeme snížit spotřebu energie. A za druhé, souhlasím s panem Vidalem Kvadrasem. Ano, opravdu jsme v recesi. A naše cíle pro snížení spotřeby jsou také napojeny na možný dopad na chudobu, nicméně můžeme na celý problém nahlížet i z jiné strany pokud eh, v následujících letech OECD, Evropská komise a další instituce tu hovoří, že v těch nadcházejících letech bude pomalý růst, ale bude, eh, tak si představme eh, určitý růst v rozvinutých zemích. To povede automaticky k prudkému nárůstu cen energií. A zase tedy to povede k určitému ochuzení spotřebitelů, těch průměrných spotřebitelů a jak na to reagovat. Je to určitá výzva na eh, eh, mm, určitou schopnost, eh, určitou schopnost našich spotřebitelů. Takže my si přejeme, aby se tato situace uh, Eh, zaměřila i na to hledisko, jakou vlastně reálnou hodnotu platí naši spoluobčané za fakturu za energii. A ještě jedna otázka na pana Eihamera. V té vaší analýze, která je, řekněme, eh, trošku odlišná od analýz institucí a komise, zda tedy tuto otázku chápete tak, že v rámci toho, co tvrdí Evropská komise, může uh, existovat určité protiřečení mezi tím, jak se obhajuje systém ETS a pak tedy to, že se tu hovoří o stanovení závazných cílů v té oblasti energetické účinnosti a snižování spotřeby. Ono totiž, pokud opravdu nebudeme směřovat k tomu, že změníme cíl i v té oblasti ETS, tak je tu jasné protiřečení. V podstatě tedy podporujeme systém, který vychází z cen uhlíku a ta cena je velice nízká a na, druhý, na druhé straně ten kontrastní cíl snížení. Thank you very much. Pan Karinc, mnohokrát děkuji, pane předsedo. A mnohokrát děkuji eh, hostům za jejich velice intelektuálně zajímavé příspěvky. Nicméně jsem eh, slyšel některé věci, které jsou neuvěřitelné. Pan Žado právě eh, řekl, že v důsledku eh, energetické účinnosti by lidé mohli schudnout. Ale naopak, něco takového by mohlo vést k ke zvyšování zaměstnanosti a lidé by tak eh, měli příjmy, bohatli by a platili by méně, menší podíl svých příjmů za energie. Já si myslím, že eh, v tomto sále eh, jsou lidé, kteří mají naprosto odlišnou chápání ekonomie. A také úspor. Hovoříme zde o tom, jestli máme mít cíl energetických úspor nebo energetické náročnosti. V mé zemi, v Lotyšsku, jsme v každém případě eh, šampiony energetických úspor v současné době. Je to jednoduché, můžeme to eh, doporučit každému buďte chudí jako kostelní myš. Když budete chudí jako kostelní myš, eh, budete mít energetické úspory. Eh, nebudete koukat na televizi, budete hovořit eh, s ostatními členy rodiny. To může být velice zajímavé. Vemete si o svetr navíc, protože nemůžete tolik topit jako dříve. Nemůžete si to dovolit. Když se budeme soustředit jenom na cíle spotřeby, co se stane v mé zemi, když se ekonomika oživí? Lidé začnou eh, používat více energie a budou ji používat neefektiv, neefektivně. Takže eh, opět budou vyhazovat eh, energii z okna. Budou jezdit v autech, které potřebují hodně benzínu, místo málo benzínu. HDP eh, bude růst, ale energii se bude plítvat. Takže co je potřeba dělat v dobách recese, je to, co dělají eh, chytré společnosti. Eh, myslím si, že chytré společnosti dokážou vydělat peníze všude. Když já jsem vytvořil svoji společnost, Ehm, snažila jsem se o to, aby všechno eh, se dělalo eh, manuálně, aby tak vznikala zaměstnanost. Nicméně se ukazuje, že takovýto přístup ehm, je velice náročný. Někdy lidé nepřijdou a když vyrábíte manuálně, potřebujete hodně prostoru eh, na sklady, protože nemůžete vyrábět rychle. Máte vysoké náklady na energie, na elektřinu, protože neustále svítíte. A jak e, společnost rostla, e, Nevěděl jsem, jak se bude trh vyvíjet, co bude dělat konkurence a tak jsem se rozhodl investovat do automatické obalové linky. A v důsledku toho bylo možné vyrábět více za menší náklady. A moje marže se v důsledku toho e, změnily. Už jsem nepotřebovala tak velké sklady. E, přes noc e, jsem e, na zmáčknutí knoflíků mohl e, vyprodukovat mnohem více než e, dříve, když jsem zaměstnával mnohem více lidí. Zdá se, že je to jednoduchá logika. V recesi je nákladnější být efektivní, ale chceme zvyšovat svoji efektivitu, aby až se dostaneme z recese, budeme schopni dosáhnout hospodářského uh, růstu a přitom nespotřebovat více energie. Naše, náš průmysl tak bude mnohem konkurenceschopnější. A tak jako politikové bychom se měli soustředit na ten model náročnosti, protože jinak dlouhodobě, pokud se nebudete soustředit na energetickou náročnost, pokud nedojde ke zlepšení v této oblasti. Jediný eh, důsledek bude buď snižování populace nebo větší populace, která ale bude žít na nižší životní úrovni. Pokud chcete vidět úspory, eh, přijďte do mé země, ale neuvidíte účinnost, neuvidíte efektivitu. Většina domácností mimo velká města, tam jsou eh, stále lidi, kteří topí dřevem, tak jak eh, to dělali před 150 lety. Nikdy si nenakoupili neefektivní elektrické topení, ale E, zásadní je, abychom byli zkrátka z energetického pohledu co nejúčinnější, abychom neplýtvali energii. Takže myslím si, že je potřeba podívat se na tou energetickou náročnost, na tento aspekt energetických úspor. E, Dánsko e, zdvojnásobilo svoje HDP, aniž by zvýšilo svoji energetickou spotřebu. Myslím si, že tam je jasně vidět, co to znamená být energeticky účinný. Připomínka mimo mikrofon. OK. Liebe Kollegen, liebe Kollegen, dann Da. Kolegové, tak já bych nyní na závěr dal ještě slovo oběma našim expertům. Nejdříve panu doktorovi Eichamrovi a potom panu profesoru Weimanovi. Eh, možná, kdybyste mi řekl, kolik mám času na odpověď? 10 minut. Takže eh, zaznělo tady mnoho filozofických debat a otázek, což je velice zajímavé, ale určitě nebudu moci poskytnout podrobné odpovědi na všechno. Pokusím se soustředit na několik důležitých bodů. Tak za prvé, jaký cíl je vlastně v té směrnice? Abych to ještě jednou zdůraznil, nejde o absolutní cíl, který by se vztahoval k konkrétnímu roku, ale je to odvozeno od referenčního vývoje až do roku 2020 a to je ekvivalentní formulaci eh, cíle pro energetickou náročnost. A to je velký rozdíl oproti absolutnímu cíli, který by mohl skutečně vést k omezení růstu. Druhá otázka která tady zazněla opakovaně, je správně, když ve fázi hospodářského eh, útlumu je cíl eh, formulován eh, jako slabší než v době konjunktury. Možná, že já jsem to mm, nevysvětlil dostatečně a to, myslím, řekla paní Hall. Eh, já myslím, že je skutečně velmi důležité, aby i v hospodářsky těžším období eh, se pokračovalo v uplatňování energetické, eh, zlepšování energetické účinnosti, protože samozřejmě v okamžiku, kdy recese pomine, v každém případě naroste spotřeba energie. Ale opatření eh, samozřejmě nemusíme, nesmíme chápat jako všechno nebo nic, ale musí to být jednoduše a prostě e, eh, reflexí reality. Prostě v hospodářsky těžkých časech eh, máme to horší s investicemi, je těžko najít na trhu investice a to je prostě skutečnost, kterou musíme respektovat. Samozřejmě, že i v době krize je třeba podporovat rozvoj služeb prostřednictvím zvyšováním energetické účinnosti, ale investice, které jsou k dispozici předem, ty jsou velice omezujícím faktorem v době hospodářské krize. Prostě těch peněz není k dispozici tolik a tak rychle. I když samozřejmě eh, výsledkem by, bylo, by byly úspory a nový růst. Třetí bod. to je na trošku vyšší úrovni, ale také se objevuje v debatách a sice to je vztah mezi jednotlivými instrumenty, zejména se tady hodně hovořilo o obchodování s emisemi. A mm, dále tedy eh, se to týkalo opatření o, pro zvyšování účinnosti využívání energie. Já nejsem ekonom, to si pro sebe nárokovat nemohu, ale eh, Existuje řada eminentních ekonomů, jako třeba pan Sten, eh, jeho eh, Sten Review, kde velmi silně zaznívá to, že kromě ekonomických nástrojů jsou a musí být také jiné nástroje, které ty ekonomické budou podporovat. A také eh, nová zpráva Mezinárodní energetické agentury z letošního roku jasně ukazuje, že spolupůsobení jednotlivých opatření eh, je s tou správnou cestou k cíli. Obchod s emisemi podle mě optimalizuje jedno kritérium, a to ekonomické. Nicméně eh, my musíme analyzovat více kritérií eh, až do poloviny tohoto století. To znamená také dlouhodobější vlivy, nejenom ty krátkodobé, které se projeví na trhu. A tato kritéria nelze vyřešit jedním jediným instrumentem a to je v této analýze také pěkně znázorněno. Dávám nicméně pravdu také panu Vajmanovi, že pokud mám různé nástroje, je třeba eh, se věnovat její zájemné interakci, která může být pozitivní i negativní. My jsme se bavili o obchodování s emisemi a je samozřejmě eh, jasné, že pokud mám eh, paralelní politiky pro energetickou účinnost, pro eh, nové energie, tak samozřejmě to musí konstantní také s kepem. A je třeba chápat, kde je třeba na, sadit jaký instrument, kde jsou ekonomické bariéry, kde ne. To znamená, tady toto předivo souvislostí, to je velká výzva a také je třeba do toho nechat vplynout empirické zkušenosti. Také chci podtrhnout, že důležité je, a to se také projeví v té směrnici, že eh, tady eh, máme tedy opatření a máme cíle. A samozřejmě ty cíle to jsou také signály. Já to tady nemůžu rozvádět do detailů, jestli tady je tam otázka eh, lépe to sformulovat jako energetickou náročnost nebo jako absolutní cíl, ale je jasné, že absolutní cíl vysílá jasné, jasnější signály. Ta ten psychologický účinek eh, je daleko větší, pokud tam máte číslo absolutní tedy. A eh, závěrem bych tedy ještě chtěl říct jednu věc. Eh, a chci se omezit jenom na toto, mm, i když bych mohl mluvit ještě dlouho. Ale závěrem chci říci, že je důležité, podle mého názoru, to, že když si stanovíme cíl, je třeba ho také sledovat. My jsme se hodně účin, účastnili debat o e, službách, o tedy energetických službách a prostě čím komplexnější je ten systém, tím e, nesnadnější je tomu porozumět. E, my to máme možná jaksi vystudováno, ale pokud se něčím nezabýváme každodenně, tak potom se možná divíme, jak je co tady formulováno podivným způsobem. Ale já prostě chci říct toto jestliže máme složité systémy, tak prostě já se v tom nevyznám, vy se v tom nevyznáte, spousta dalších lidí se v tom nevyzná, takže já jsem skutečně proto, abychom měli systém za A transparentní a za B stabilní, který se nebude pořád měnit. Děkuji, pan profesor Weimann. Já bych tedy chtěl eh, se zmínit u toho, co tady paní Hol říkala, takže eh, jak to vlastně je? Eh, jestliže chceme uspořit energii, například novou ledničku, no tak samozřejmě to něco stojí. Jestliže chcete Eh, mít úspornější dům, tak musíte instalovat eh, tepelnou izolaci a to stojí spoustu peněz. Jestliže máte dům ze 70. let a chcete ho eh, pozvednout na úrovni na úroveň moderní stavby, tak vás to stojí nějakých 150 tisíc eur. Takže takže tady je otázka skutečně, jak lze co nejlépe vynaložit eh, tyto eh, prostředky. A dovolte ještě takovou poznámku, která není moc ústava, eh, ne, není moc uh, uctivá. Já bych vašemu premiérovi doporučil, aby si <laughs> vyměnil svoje poradce, protože ta poznámka, že trh nemůže fungovat k určitému datu, to je nesmysl. My tady máme obchodování s emisemi, my tady máme CAP a Eh, ten prostě limituje emise a hotovo od prvního dne. Eh, máme prostě podniky, které, na které se to vztahuje a ty prostě mohou emitovat emise eh, jenom pokud mají povolenky. A tak toto funguje od prvního okamžiku. Čili tady není třeba hovořit eh, o nějakých lhůtách. A ten trh funguje výborně. Bohužel tedy ty eh, cenové signály neodpovídají, neodpovídají tomu, co potřebujeme, ale funguje to. Takže já si myslím, že eh, toto je ke zvážení pro vašeho premiéra, až bude mít příležitost hovořit s experty. Za druhé, odpověď panu Tormsovi. Vy jste Eh, neporozumě tomu, jsem chtěl říct. Já jsem neříkal, že máme eh, provozovat tu politiku, která dnes existuje, a potom ex post eh, přidat CAP. Já jsem řekl, že musíme upravit CAP a vzdát se dalších regulací. A já vám mohu zdůvodnit, proč to má smysl. Obchodování s emisemi má svůj princip, je prostě eh, důvod, proč eh, já jako ekonom to považuji za dobrou myšlenku. A ten princip je takový. Stanovíme CAP, to znamená, to je eh, cíl pro ekologickou politiku. Tento cíl je třeba dát mu tedy závaznou povahu tím, že se rozdělí povolenky. To je první krok. A druhý krok je otázka, jak dosáhnout eh, tohoto cíle, to znamená tam, kde tedy redukovat eh, CO2, a to znamená, kde, jak, jakým instrumentem, jakou technikou a tak dále. To musí být eh, decentralizované v jednotlivých podnicích, jednotliví aktéři a tak dále. A to má dobrý důvod protože ti mají dispozici informace, které jsou nutné pro to, abychom, aby se zjistilo vůbec, jak nejúčinněji snižovat ty, nejefektivněji snižovat eh, eh, emise a zároveň oni vědí, kde toto můžou uplatnit. Je totiž zájmem podniku, aby eh, si zjistil, jakým způsobem lze nejlevněji, nejefektivněji snížit emise, protože potom budou mít navíc povolenky, s níž mnou obchodovat. A to tedy produkuje pobídky. A proto je to tak dobré. A nástroje typu command and control, příkaz a kontroly, ty nemají takové, takové schopnosti, proto jsou tedy horší. Ale když to otočíme, když tedy předepíšeme konkrétní technologie a ty budou drahé a e, pak ten cap můžeme snížit, nebo taky nemusíme, pak tím pádem rušíme ten pozitivní vliv obchodování s emisemi. E, toto je prostě, to se, to se říme často, prostě snížte kep a všechno se to vyřeší samo. Ne, prostě tím eh, to, to je vlastně argument těch, kteří nechápou to, jak funguje obchodování s emisemi. Dovolte ještě poslední emisi. Eh, eh, pan Pirmes? To znamená, že by bylo lepší, kdyby komise. To znamená, že ten cíl se měl stanovit přímo na 30 jak eh, zvolíte ten cap. Cap u obchodu, sami mi to je politické rozhodnutí politických aktérů. To se musí dojednout zde v Bruselu, to není můj úkol. my říkáme toto, jestliže chcete snižovat CO2, já si myslím, že bychom to měli dělat a to co nejrychleji a v maximálním možném rozsahu, pak je tedy rozumné, abychom to činili efektivně. Na to máme nástroj 10, 20, 30 nebo 40 Ale eh, kterou z těch sazeb zvolíme, to je politické, politické rozhodnutí které musí být eh, přijato demokratickým způsobem. Ještě mám pět minut, že ano? A dovolte ještě toto. Bylo řečeno, že mm, se tady odehrají, odehrávají už tady filozofické debaty, ale toto bylo hodně spíš ekonomické než filozofické. A dovolte k tomu ještě jednu poslední eh, zásadní poznámku. V mnohých příspěvcích této debatě jsem si všiml toho, že je zde rozšířené mínění, že eh, spoření energii jako takové je eh, pozitivní cíl. Ale tomu já nerozumím. Proč? Tady je jeden argument. Eh, spotřeba energie jako taková, to není špatné. My spotřebováme spoustu energie a to je dobře, protože my třeba teď se můžeme bavit přes mikrofony, že? Ano, my spotřebováme energii e, rozumným a rozumným způsobem, užitečným způsobem. Teď si představme, že bychom v Evropě měli nevyčerpatelný zdroj energie, neměli bychom s tím žádný, úplně čistý, nic, nic, proti, nic proti eh, životnímu prostředí. Je to utopie samozřejmě, experimentu, hraju si s myšlenkami. Čili absolutně eh, čistá, žádný odpad, eh, nepříliš drahé a tak dále. Bavili bychom se o úsporách energie? No samozřejmě, že ne. My se o tom bavíme proto, že spotřeba energie je spojená s emisemi CO2, se zátěží pro životní prostředí a e, že používáme vyčerpatelné zdroje. To jsou ty problémy. A při formulaci cílů musíme vycházet z těchto konkrétních problémů, ale bychom prostě říkali jen tak, že chceme šetřit energii, protože to je skvělý cíl, to je demokraticky iracionální, pokud tedy pomíneme tyto cíle. A pokud tak to budete postupovat. Pak eh, všechny ty problémy a ty, ty, ty komplikované vztahy se prostě jaksi eh, postupně Eh, vyřeší, rozplynou. My tady máme různé cíle. 20% eh, úspory energie, 20% CO2, 20% zvýšení účinnosti a, a nemáte absolutně žádný plán o tom, jak to spolu souvisí. Ne, to z této diskuse skutečně asi vyplynulo, že nemáte. Já se domnívám, že Prostě je třeba se soustředovat na opravdové problémy a podle mého názoru je to problém klimatický a problém zdrojů, ale ne e, problém spotřeby energie jako takové. O tom je třeba mluvit. No a možná ještě e, ke svému předřečníkovi bych něco dodal. Já s vámi souhlasím, že je třeba debatovat o tom, jak eh, se doplňují ty jednotlivé instrumenty, jaká je jejich souhra, jenomže ty argumenty, které se zde prezentují pro to, proč je obchod s emisemi dostatečným instrumentem, tak o těch se ve skutečnosti nediskutuje a nediskutuje se také o nákladech, o efektivitě vynakládání nákladů. To tady není v té diskuse. Tak já jsem to dokonce zvládl rychleji. Děkuji. Děkuji vám. Děkuji panu Eichamrovi, panu doktoru Eichmanovi a panu profesoru Weimanovi za debatu, za argumenty, také za zajímavé úvahy a myslím, že to byla velmi, byl velmi užitečně strávený čas a děkuji vám za to, že jste mezi nás přišli. Ich verwechsel, ich habe Okay. Einverstanden. Meine Damen und Herren, wir fahren fort in der Tagesordnung. Dámy a pánové, pokračujeme s pořadem jednání. Ještě nás čeká jeden bod. A to je bod 5. Je to Mechanismus výměny informací o mezivládních dohodách uzavřených mezi členskými státy a třetími zeměmi v oblasti energetiky. Kolega Karins dostává slovo jako první, je zpravodajem. Nemůžeme začít, když nenecháte pana kolegu Karince hovořit. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Pokusím se být stručný protože si myslím, že jste všichni asi trochu unavení. Hovoříme tu o návrhu komise, který se zakládá na závěrech Rady z února tohoto roku, tedy o tom, že dohody mezi členskými státy Evropské unie a mezivládní dohody mezi členskými státy a třetími zeměmi, které dodávají energii, by měly být sdíleny mezi členskými státy, tedy abychom zachovali postupy podle nejlepších praxí a aby se EU tedy mohla přiblížit k tomu, jak si přejeme, aby vypadal ten jednotný hlas prostřednictvím, kterého bychom vystupovali vůči třetím stranám. Dovážíme 80 ropy, 60 plynu a tyto procentuální hodnoty samozřejmě se spíše navyšují než snižují. Co se dovozu ropy a zemního plynu týče, tady eh, Rusko je samozřejmě jedním z těch největších dodavatelů, jak ropy, tak také i plynu. A další velkou část a pochází ze zemí OPEKu. Dalším dodavatelem významným je Norsko. Odhaduje se, že existuje kolem 60 mezivládních dohod, co se týče plynu a dovozu z třetích zemí a nějakých 30 mezivládních dovod v oblasti ropy. Nicméně neexistuje v dnešní době žádná reálná výměna informací mezi členskými státy o těch praxích a postupech. Evropa tedy nemůže hovořit jedním hlasem. Pokud se na to podíváme z jiné strany, tak Rusko samozřejmě zná obsah všech smluv členských států s Ruskem. Nicméně naopak, my zase nevíme, jak to funguje z druhé strany, takže je to takový jednosměrný proud. Oni vědí, jak to platí pro nás, ale my vůbec nevíme mezi námi, jak vlastně oni s námi vynakládají tedy co, a jaké doložky jsou tam napsány nebo ne. Co se týče evropské strany, tady je to o tom, zda tedy Eh, ty třetí strany by měly mít přístup, eh, které ještě si přejí přístup na území Evropské unie, tak zda by to tam mělo být zaručeno prostřednictvím těchto mezivládních eh, dohod. To je také důležité i pro investice, pro infrastruktury, pro podniky, které si přiinvestovat do nových infrastruktur. Pak tedy pokud chceme dohodu mezi členskými státy a Ruskem, tak Rusko bude naléhat na to, aby tato infrastruktura Eh, které neměl přístup, neměla přístup žádná třetí strana a pokud bude na základě tohoto nátlaku podepsána taková ta dohoda, tak samozřejmě eh, se, eh, tu dojde k, těm, k tomu směřování těch investic a pak tu dojde samozřejmě postup na základě porušení a samozřejmě, že takto by to nemělo vypadat a probíhat. Takže myslím si, že taková ta iniciativa rozhodně jde správným směrem a my, jakožto členové parlamentu, bychom toto měli podpořit. Ano, jsou tu určité obavy eh, mezi, ze strany některých členských států, jako otázka svrchovanosti, to určitě. Zda to, že Brusel se bude zase ještě více vměšovat do těchto záležitostí nebo ne. Pak obavy ze strany průmyslu, pak je tu otázka eh, důvěry a eh, Samozřejmě jsem hovořil i s členy komise, eh, když jsem se obeznamoval s tím eh, návrhem. Myslím, že ta otázka zachování důvěry by neměla být problémem, protože se jedná o mezivládní dohody a ne o dohody mezi podniky. Takže eh, se jedná o mezivládní dohody a tady existuje jasný odkaz na ty obchodní dohody tedy jak by to mělo probíhat. A pak v, té, eh, v tom navrženém legislativním textu tam by členské státy měly možnost požadovat tedy zachování důvěrnosti pro tyto dohody a komise tedy eh, by znala tedy obsah této dohody ať by byla nasměřována na jakoukoliv stranu, ale určitě z obchodního hlediska jsou to citlivé informace, jsou tam určité tedy ty hodnoty, určitá konkrétní čísla, ta by nebyla zveřejněna. Otázka zachování důvěry v tomto navrženém legislativním textu by rozhodně neměla být problematickým bodem. Pokud si to přečtete dopodrobna, tak si myslím, že ani parlament by v této věci neměl předkládat nějaké podstatné změny. Nemělo by se to dotknout nějak negativně zástupců průmyslu, co se týče zachování jejich obchodního tajemství. Pak další věc, si myslím, nějaký problém, který to může být, může být institucionální, co se týče výsad některých institucí rady eh, nebo třeba komise, ale tady k tomu zase jakožto členové parlamentu si myslím, bychom měli přistoupit tak, že bychom měli obhajovat ty myšlenky jednotného trhu také v oblasti energetiky. Je v našem zájmu podporovat takovou legislativu, protože podle mého názoru v podstatě to je vůbec první legislativní návrh, který činí ten první krok vpřed směrem tedy k společné uh, evropské energetické politice a k vytvoření opravdového trhu. Je, není to úplné, ale je to první krok správným směrem. A když tedy považujeme ty náklady a ty přínosy, jak jsme o tom hovořili před chvílí, samozřejmě vždy eh, jde jedno na úkor druhého, když to považujete a i tady je třeba mít na paměti, jak je to tedy eh, s těmi přínosy a z náklady. Přínosy tedy budou takové, že to bude ten informační tok mezi členskými státy. Členské státy budou lépe připraveny pro jednání s třetími stranami, konkrétně tedy třeba s tím Ruskem, ehm, protože s Ruskem eh, hodně obchodujeme. Členské státy pak eh, říkají, že nemusí být úplně nezávislé v tom jednání, když se budou zvažovat určité věci mezi tím, tedy co po, požadovat od členských států a o to, co přinese tato legislativa, ale rozhodně otázka zachování důvěry, ta nebude tímto legislativním textem nijak postižena. Abych to tedy zhrnul, pak jsou tu ještě některé články. Já sám předložím některé návrhy, doufám, že budou přínosné. Nicméně obecně tedy ta hlavní linie toho návrhu komise je v souladu se závěry rady. Měli bychom to podpořit, určitě to jde směrem tedy k vytvoření toho správného společného energetického trhu v Evropě a pomůže to v podstatě Evropě k tomu, aby se přiblížila k vytvoření toho jednotného hlasu, když tedy hovoří vůči třetím zemím. Oni mají ten jeden hlas, my jich máme 27, takže by nás to mělo přiblížit tedy eh, v rámci té, eh, nebo vůči těm našim strategickým energetickým partnerům. Děkuji vám. Kolega Glante. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. A jsem v situaci, kdy mohu hovořit za nepřítomného kolegu, Kolega Lange je stínovým zpravodem k této zprávě a domnívá se následující. Je to eh, důležitý návrh, co předložila komise pro eh, evropské sítě a pro evropský energetický vnitřní trh eh, a v této oblasti jsou mezivládní dohody nesmírně důležité. Jedná se o dodavatelské dohody nebo um, um, dohody o skladování. Pan Lange se domnívá, že politiky v rámci EU musí být odpovídajícím způsobem koordinované. Konkrétně pan Lange navrhuje, aby v článku 5 eh, byla zavedená povinnost eh, kontrolovat ze strany komise. Dále v článku 6 je nejasné, jak by měla probíhat koordinace. Zde potřebujeme jasná pravidla. A nový bod eh, by byl návrh otevřené koordinace eh, spolu s přeskumem pokroku v jednotlivých členských státech. Eh, to je ze strany pana Langeho a ještě něco ze strany mě. Zpravodaj právě zmínil, eh, že informační povinnost by existovala jenom u mezistátních dohod. Eh, mě by zajímalo, jak, jaká je situace u soukromých dohod, protože eh, v mém státě eh, nedochází k tomu, že by tyto dohody uzvíral stát, ale uzavírají je jednotlivé soukromé podniky, takže to musí být taky nějak upraveno. Dále kolega Žado. Mnohokrát děkuji. Souhlasím s eh, zpravodajem panem Karinšem. Eh, nicméně nesmíme zaměňovat cíl a prostředky, jak ho dosáhnout. Myslím, že, že cíl návrhu komise je správný. Jedná se o silnou koordinaci mezi tím, co dělají členské státy. Na vnitřním trhu s energií podpoříme zpravodaje a v tom, že podporuje komisi. Já mám na starost stanovisko ve výboru INTA. Nicméně několik bodů. Článek 5. Jde zde o některé výjimky a kontroly. My se domníváme, že kontroly ze strany komise by měly probíhat automaticky. nikoli, že by byly dobrovolné. Měl by to být automatický mechanismus. Dále článek 3. A ten souvisí s existujícími dohodami. My se domníváme, že komise by měla mít nárok požádat členské státy, aby znovu vyjednaly dohody, pokud je to nutné. Ve chvíli, kdy se prokáže, že tyto dohody neodpovídají evropské legislativě nebo evropským cílům v oblasti energetiky. Pan Karinč eh, rovněž poukázal na to, že je potřeba vyhnout se zmatku. V současné době je zde totiž určitá dvojznačnost. Je zde určitý tlak v diskusi. A pokud jde o mezivládní dohody a obchodní dohody. Myslím si, že je potřeba mít větší transparentnost, pokud jde o jednotlivé typy dohod. Myslím si, že něco takového nám pomůže v tom, abychom vedli skutečně správnou diskusi. A dále, pokud jde o tyto výjimky, pokud jde o přístup třetích zemí k energetické infrastruktuře, k infrastruktuře jaký, jakékoliv odmítnutí přístupu by mělo být eh, zdůvodněno. Potřebujeme transparentnost a energetickou eh, bezpečnost. A zároveň je třeba zabránit tomu, aby se budovaly infrastruktury, které pak nebudou dostatečně využívány. A poslední bod. Eh, musíme vnímat tuto diskusi v odpovídajícím rámci, v odpovídajícím kontextu. Máme zde cestovní mapu do roku 2050 týkající se zabezpečení dodávek energie a boje proti klimatickým změnám. Nicméně, pokud jde o tyto mezivládní dohody a infrastruktury, kterých se týkají, tyto dohody by měly být eh, vynímány také v kontextu našich snah snižovat spotřebu energie musí odpovídat evropským cílům. Takže lepší koordinace, posílené zajišťování dodávek a trvalé udržitelnost. To jsou podle mého názoru ty hlavní body, které chce náš výbor posílit v návrhu komise. Kolega Balčitis. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Děkuji Karnišovi. Já bych chtěl poděkovat kolegovi Kanišovi, který nám eh, připravil tento dokument, který je velice důležitý, protože poskytuje určité záruky pro rozvinutí našeho energetického trhu a v podstatě snižuje určitý politický nátlak na některé členské státy, co se týče vyjednávání, dohod o dovozu ropy, zemního plynu ze třetích zemích ten podce, koncept společného energetického trhu je vlastně úplně novým konceptem. Objevil se s Lisabonskou smlouvou a je to zásluha komisaře Ettingera, který se o to zasloužil. E, přál si, aby jednotný energetický trh byl vlastně určitým pokrokem pro Evropu jako takovou, jako celek. Ovšem samozřejmě prozatím je realita odlišná. My víme, že jsou to obrovské investice, desítky miliony za potřeby pro vytvoření takovéto sítě a že ještě je třeba rozvinout také ta nezbytná propojení a je třeba pochopit, že takovýto projekt se neimplementuje tak jednoduše. Za prvé z důvodu určitého politického tlaku, Někteří politici si přejí eh, trošku brzdit eh, reálnou implementaci těch dohodnutých kroků, ale je třeba pochopit, že tento nátlak pak zase odrazuje některé investory a odrazuje je od investování z důvodu určitého strachu. A to vede k tomu, že tento energetický trh vlastně nebude proveditelný. A pak je tu ještě další obava, která tu vyvstala také s tím projektem Nord Stream. Ten byl nedávno eh, inaugurován a někteří lídři to vyjadřili tak, že ten třetí energetický balíček by se měl stát více srozumitelnější i pro třetí země a v podstatě to eh, nyní činíme ale vede to k velkým obavám, co se týče proveditelnosti naší energetické politiky eh, ve eh, vztahu do budoucnosti. Myslím si, že otázka transparentnosti, eh, ta je tady v tomto dokumentu velice jasně popsána. Je třeba se soustředit na ochranu našeho energetického trhu, ale je tu také problém v tomto dokumentu, a to je stanovení cen. Když hovoříme o výměně informací a pokud členské státy tedy budou moci využívat Evropskou komisi jako určitého prostředníka pro jednání s třetími zeměmi, tak si myslím, že je na čase, abychom se zamysleli nad určitým mechanismem stanování cen, protože všichni víme, že energetické zdroje v různých členských státech jsou odlišné a ta rozdíl, ten rozdíl může dosahovat i 30% mezi některými členskými státy a tento dokument se tohoto také dotýká. Myslím si, že dokument je velice dobrý a že rozhodně přispěje k objasnění do budoucna. Pan kolega Vidal Quadras, prosím. Děkuji, pane předsedo. Tento návrh rozhodnutí přichází paralelně se sdělením komise, co se týče eh, zabezpečení dodávek na mezinárodní úrovni, co jsme projednávali eh, nedávno. Rozhodně je tu určitý takový obecný problém na úrovni EU, tedy, že na jednu stranu si přejeme všichni být na jedné lodi a na druhé straně pak zase, ať si každý na té své lodi činí, co chce. My jsme zaznamenali, že v rámci finanční krize si přejeme mít všichni společnou měnovou politiku, ale zase každý si přeje mít individuální fiskální politiku a výsledek je naprostá pohroma. A to samé je s energetickým trhem. Přejeme si jednotný energetický trh, což je výtečné pro všechny, ale pak se rozhodujeme, že každý je svrchovaný v rozhodováním o svém mixu, o těch bilaterálních eh, dohodách, o tom, čo, co tedy ministři dohodnou podle jejich zájmu a to samozřejmě sebou přináší celou řadu problémů, protože pokud někdo činí rozhodnutí, eh, jednostranná rozhodnutí ohledně toho mixu, tak to má samozřejmě ekonomické environmentální dopady, které postihují všechny. Pokud někdo podepíše dohody s některým dodavatelem, bilaterální dohody a v té dohodě existují doložky, které přímo či nepřímo poškozují nebo mají dopady na jiný členský stát, pak to samozřejmě jde proti té myšlence eh, solidární unie, která hovoří jedním hlasem. A v tomto tedy konceptuálním kontextu si myslím, že tento návrh rozhodnutí, jak říká náš dobrý kolega Karin, jde dobrým směrem neomezuje svrchovanost členských států, to rozhodně ne, ale zavádí mechanismus, kterým je vlastně přítomnost komise jakožto pozorovatel, pokud s tím bude komise souhlasit, nebo pokud o to členské státy požádají, tedy přítomnost komise jakožto pozorovatele v průběhu vyjednávacího procesu a poté se ex ante vyjádří komise o slučitelnosti této dohody se právem společenství. Samozřejmě toto nezabraňuje, nebo není to žádné právo veta pro nějaký členský stát, aby tedy nemohl uzavřít tu dohodu. Rozhodně to ale vlastně přináší určité, řekněme, preventivní bariéry pro to, aby se zabránilo tomu, že tato dohoda eh, může mít negativní dopad na jiné členské státy a naruší jejich práva. Takže já souhlasím s kolegou Karinsem a souhlasím tentokrát i s kolegou Žadot s tím, že tedy tento návrh jde správným směrem. Ohledně té otázky zachování důvěry, myslím si, že poskytuje dostatečné záruky pro to, abychom nebyli znepokojeni, co se tohoto týče. Kuláska Paní kolegyně Kolarská Bobinská. Mnohokrát děkuji. Já velice podporuji tento dokument, myslím, že je nesmírně důležitý a na tom se asi všichni shodneme. Jenom jedna věc. Obávám se, že členské státy se budou snažit to na schůzi raději rozmělnit, protože Někdo nechce být pod kontrolou, někdo nechce sdílet informace, takže my se musíme snažit podporovat komisi v tom, aby toto nebylo rozmělněno. A dále, jelikož nikdo nechce sdílet informace, samozřejmě držet si informace znamená mít moc a tak dále. A já si myslím, že možná eh, ten počet mezivládních dohod eh, bude v nadcházející době klesat a ty dohody se změní na obchodní dohody. Například Nord Stream není mezivládní dohoda, ale komerční dohoda. A, takže a, snaha bude tuto věc obcházet. A já jsem si říkala, jak bychom se tomu mohli vyhnout. Jestli vůbec je možné se tomu vyhnout. Asi bychom se Eh, nad tím měli zamyslet, jak to do zprávy začlenit, eh, jak je možné vyhnout se takovýmto praktikám. Možná eh, to závisí na definici mezivládních dohod, jaké typy dokumentů by to mělo zahrnovat. A měli bychom se zamyslet nad tím, jestli chceme, aby to byly čistě mezivládní dohody. Jestli dovolíte, kolegové, kolegyně, máme zde hosta z hospodářského a měnového e, výboru, tak mu můžeme dát krátce slovo pan Pip. Jestli chcete, můžete na několik minut hovořit. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Děkuji, že mám e, příležitost se vyjádřit. Evropský hospodářský a sociální výbor připravuje své stanovisko k tomuto tématu. Doufáme, že v polovině eh, ledna to schválíme na plénu. Eh, naše studijní skupina už se jednou setkala, náš zpravodaj má podporu této pracovní skupiny předtím, než se to dostane do takzvané sekce a poté se dostane na plenárku. A zatím proběhla jedna schůzka, druhá nás očekává. Takže všechno to, co dnes řeknu, jsou spíše osobní názory, i když samozřejmě vycházejí z předchozích diskuzí a z předchozích stanovisek, ale mohu zdůr, musím zdůraznit, že to ještě nebylo schváleno výborem. My vítáme navrhované rozhodnutí, myslíme si, že odpovídá článku 194 eh, smlouvy. Domníváme se, že to odpovídá energetické strategii EU 2020 a myslíme si, že už se to mělo stát mnohem dříve. Dále vítáme, že se bude požadovat informace eh, o všech existujících mezivládních dohodách. Domníváme se, že je třeba zde plně zohlednit eh, důvěrnost. Souhlasím s tím, co řekl eh, zpravodaj, že by to, nebo zpravodaj řekl, že Eh, důvěrnost není žádný problém, ale my se domníváme, že by to mohl být problém. V každém případě ale Evropská unie potřebuje jednotný hlas. Velice vítáme článek 5, eh, kde se hovoří o oficiálním stanovisku komise o kompatibilitě, ale obáváme se, že ehm, by zde měl být formální eh, souhlas eh, v každém případě. Zároveň, pokud jde o komerční operace, eh, tam je zásadní otázka důvěry. Nicméně pro spotřebitele je jedno, jestli se jedná o mezivládní dohody nebo komerční dohody. Toto je velice citlivá otázka pro členské státy. Mohou to vnímat jako eh, převod kompetencí zadními vrátky. Dále se domníváme, že po dvou letech by měl proběhnout eh, přeskum nebo hodnocení, nikoli po čtyřech letech. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. A děkuji a ještě z komise pan Zela. Chcete se stručně vyjádřit? Děkuji, pane předsedo. Pokud mi dovolíte, já bych chtěl poděkovat za rozsáhlou podporu, která zazněla k tomuto návrhu komise a stejně tak i tedy ty návrhy, které tu zazněly na vylepšení, posílení nebo ještě větší obecní tohoto textu. Pokud mi dovolíte, tak v této fázi bych snad podotknul jen jednu věc. Cílem je zajistit větší transparentnost mezi členskými státy a proto je tu tedy zapotřebí mít důvěryhodný systém, který členským státům dává tedy povinnost vyměňovat si informace. Tedy že tyto dohody se budou automaticky zveřejňovat a kromě toho členské státy e, budou mít povinnost vzájemně navyšovat transparentnost. A za druhé jde tu o to, abychom co nejdříve mohli posoudit také slučitelnost těchto dohod s naší legislativou v oblasti energetiky. Tento legislativní text nebo celkově legislativy nabývá a tady se jedná tedy konkrétně pouze o ty mezivládní dohody s třetími zeměmi. To srovnání slučitelnosti s aký komunitér, tak to samozřejmě je třeba posoudit, ale pak ty otázky cen a nebo objemu, ty do toho nespadají. Eh, tam do toho nezasahuje eh, do nějakých obchodních jednání. Rozhodně to nebude mít dopad na nějaká obchodní jednání v daných podnicích, protože tady půjde jednoduše o to, aby se posoudilo, zda to je opravdu v souladu s evropskou legislativou, aby tedy bylo vše, jak má být. A já si myslím, že toto ostatně již vyřeší eh, i tu otázku důvěrnosti, protože otázka objemu a otázka cen, ta eh, vůbec tím nebude nějak zasažena. Děkuji. Pan Karinc ještě něco na závěr, nemusí, ale smí. nám mnohokrát děkuje. Děkuji. Zdá se, že zde ve výboru jsme víceméně zajedno. Jenom k tomu, co říkala kolegyně Kolarská Bobinská hovořila o eh, dohodách, jako je Nord Stream, které eh, přecházejí z mezivládní dohody na komerční dohodu. Eh, zástupce komise nám právě řekl, že legislativa ze strany komise chce mít určitý filtr, aby se řeklo, jestli dohody jsou, odpovídají a evropskému právu, ne, právu nebo eh, nikoli. Eh, myslím si, že eh, přesunovat dohody z mezivládní úrovně na společnosti je něco, co zvyšuje riziko a není to vůbec v ničím zájmu. Ale zásadní otázka je, jestli tyto dohody odpovídají evropskému právu nebo nikoli pokud zvážíme tento aspekt, možná to pak není takové riziko. A k tomu, co řekl zástupce komise, pokud si přečtete tento návrh, tuto legislativu, zabývá se v podstatě jenom právním aspektem mezivládních dohod. Ale my víme, že v Polsku máme dobrý příklad toho, že eh, polská vláda je eh, ráda, že komise se zabývá plynovodem Jamal. Takže budou zde vlády, které budou chtít, aby komise přišla a pomohla. A ty eh, vlády, které mají obavy z toho, že komise přijde a bude se snažit pomáhat, myslím si, že eh, tam eh, by mohl být relevantní ten právní aspekt, který musíme posílit. Eh, takže eh, hlavním posláním je to eh, zajistit, aby se dodržovalo evropské právo. Pro ty, kteří chtějí komisi, tam komise bude k dispozici a pro ty, kteří nechtějí, komisi, tam půjde o to, aby bylo zajištěno, že se dodržuje evropská legislativa každém případě je to dobrý krok k tomu, aby se hovořilo jedním hlasem na jednotném trhu. E, není to samozřejmě všelék, ale určitě je to krok správným směrem. Mnohokrát děkuji. Tímto jsme vyřídili tento bod na pořadu jednání. I já jsem vyřízen. A další schůzi máme 19. a 20. prosince, e, takže se na vás těším. Naschledanou.